Můžeme začít? Myslím, že můžeme začít. Takže je mou ctí a příjemnou povinností vás přivítat na tomto workshopu o homologačních požadavcích motorových vozidel, pokud jde o jejich bezpečnost a ochranu posádky vozidla a zranitelných účastníků silničního provozu. Cílem tohoto workshopu je nashromáždit informace a data užitečná pro legislativní práci Evropského parlamentu. Takže děkuji moc krát za vaši hojnou účast. Momentálně, jak víte, připravujeme nařízení, které má za cíl zlepšit homologační požadavky pro motorová vozidla. Na tomto workshopu bychom chtěli proskoumat stav technologického vývoje, který by mohl e, mít přímý pozitivní dopad na bezpečnost silničního provozu a zachraňovat životy jak posádek vozidla, tak zranitelných účastníků silničního provozu v Evropské unii. Před deseti dny se konal Světový den památky obětí silničních nehod. A chtěla bych připomenout, že podle Světové zdravotnické organizace celkový počet úmrtí na silnicích dosáhl 1 milionu 250 tisíc osob ročně. A 20 až 50 milionů lidí každý rok utrpí zdravotní následky, případně postižení. Tento problém je nejvážnější v zemích s nízkými a středními příjmy, ale i v Evropské unii jsou dopravní nehody stálým problémem. Já pocházím z Polska a my jsme na špičce v tomto. Podle dostupných dat za rok 2017 Zemřelo na, na silnicích 25 tisíc lidí v Evropské unii. A kromě toho zhruba milion osob bylo zraněno v dopravních nehodách. A z toho ve zhruba 100 tisíci případech došlo k těžkému zranění. Přesnější data se dozvíme z úvodního projevu našeho workshopu a jenom bych chtěla upozornit na to, že se nám sice na evropských silnicích podařilo snížit počet úmrtí ze zhruba 60 tisíc v roce 96 na méně než 26 tisíc v roce 2017 ale v tomto úsilí musíme pokračovat a je třeba využít všech příležitostí k tomu, abychom významně snížili počet úmrtí a zranění, což není třeba nějak zvlášť odůvodňovat protože opravdu neexistuje důvod, proč by Evropané měli eh, umírat nebo utrpět zranění na silnicích. Lidský život to je hodnota, kterou nelze eh, nijak vyčíslovat a se kterou nelze dělat kompromisy. Proto naším konečným cílem musí být nula obětí dopravních nehod. Na cestě za tímto cílem bychom měli zavádět efektivní řešení, využívající všechny dostupné technologie. Rychlý rozvoj digitálních a kognitivních technologií nám dává naději, že při dostatku odhodlání můžeme významně pokročit v této důležité oblasti. Momentálně dochází ke stagnaci, poklesu um, úmrtí um, a vzrůstá mezera mezi cíly stanovenými pro rok 2020 a realitou. Cílem Evropské unie je snížit počet umrtí na silnicích o polovinu v porovnání s rokem 2010. Takže takže na 15 750. Nicméně to nestačí, je třeba jít ještě dále. Evropská komise nám předložila návrh nařízení o homologačních požadavcích na motorová vozidla a já velmi doufám, že naše legislativní práce v Evropském parlamentu přispěje k významnému snížení počtu obětí dopravních nehod v Evropské unii. Tento workshop bude fórem pro diskuzi mezi poslanci Evropského parlamentu, které tímto vítám. A zástupci expertů, včetně uživatelů a výrobců. Tématem bude současný stav bezpečnostních technologií a tato diskuze umožní poslancům připravit účinnou legislativu. Takže velice rádi uslyšíme veškeré podněty a ideje od eh, našich hostů. Začneme prezentací o datech o dopravních nehodách a současném stavu bezpečnostních prvků motorových vozidel. Dále bude workshop rozdělen na tři hlavní části. První částí bude diskuzní panel, který se bude zabývat funkčností a problémy se soukromým spojeným s jednotkou EDR a s pokročilým monitoringem ospalosti. Pak bude následovat druhý panel, který bude zkoumat funkčnost technologií, jako je ISA, AS a AEB. Třetí panel potom bude analyzovat praktickou funkčnost eh, technologie Direct Vision. Následovat bude kulatý stůl a já doufám, že na něj zbyde dost času. A během kulatého stolu představí Evropská komise svou iniciativu. Tento kulatý stůl bude také příležitostí pro e, experty a zástupce asociací účastníků silničního provozu, aby představili své názory v rámci obecné diskuze. Já nyní dám slovo řečníkům, ale ještě předtím bych vás chtěla informovat o několika organizačních záležitostech. Za prvé, tento workshop je přenášen živě na internetu. Za druhé, papírové výtisky pořadu jednání jsou k dispozici zde v sále, tamhle na stole po vaší levici. Prezentace a životopisy řečníků jsou k dispozici na webových stránkách výboru IMCO. Je tam mnoho zajímavého materiálu. A jsou tam také materiály z dnešního workshopu. A souhrná zpráva bude k dispozici za několik týdnů a bude umístěna na webových stránkách parlamentu. Po tomto uvítání vás všech bych chtěla zejména přivítat pana Avenoza, který je výkonným ředitelem e, Evropské rady bezpečnosti v dopravě, a pana Warda, který je generálním tajemníkem e, globálního e, NCAP a zabývá se spotřebitelským hodnocením motorových vozidel a je předseda Stop the Crash, stop, partnerství Stop the Crash, což je organizace zabývající se bezpečnostními technologiemi. Oba pánové mají dohromady 15 minut. Já doufám, že to v té době stihnete. Můžeme očekávat velice zajímavé projevy. Prosím, máte slovo. Děkuji vám moc krát, paní Tun. A než se prezentace načte, tak já bych chtěl využít z příležitosti a moc krát vás vám poděkovat za uspořádání tohoto workshopu na nesmírně důležité téma. Hovoříme tady o záchraně životů a zabraňování závažným zraněním hovoříme o 25 tisících úmrtí a 140 tisících případů zranění. Jenom velice stručně k Evropské radě pro bezpečnost dopravy. Jsme hlavní nevládní organizace pro bezpečnost na silnicích. Existujeme už 25 let a zastupujeme 60 organizací a více než 200 expertů. Nemáme žádné střety zájmů, a pracujeme pouze pro dobro veřejnosti, pro nic jiného. Vy jste zmínila toto číslo. Je to číslo enormní, eh, nepřijatelné a nechutné. 25 250 úmrtí na evropských silnicích. Podívejme se na to jinak. Představme si, že by šlo o úmrtí v letadlech. V takovém případě by to bylo, jako by každý týden spadla dvě osobní letadla a nikdo nepřežil. To by rozhodně nikdo netoleroval, nicméně na silnicích to tolerujeme. Evropská unie si vytyčila cíl snížit toto číslo na polovinu mezi lety 2011 a 2020. Tento cíl bude aktualizován v následujícím desetiletí. Nicméně vidíte, že za poslední čtyři roky nenastal žádný pokrok. Stagnujeme. Takže potřebujeme okamžitě nějaká opatření, která by efektivně zlepšila statistiky a snížila počet úmrtí. Chtěl bych také říci, jak důležité jsou bezpečnostní standardy které, jak dobře víme, jsou výlučnou kompetencí Evropské unie a jak přispívají ke snižování počtu úmrtí. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych vyslovil pochvalu Evropské unii za její legislativu v oblasti bezpečnosti vozidel, protože bez této legislativy by eh, ona čísla byla mnohem vyšší, než nyní jsou. Teď máme další příležitost ta čísla snížit. A to návrhem Evropské komise o je to návrh nařízení o obecné bezpečnosti a podle e, analýzy TRL by za 16 let mohlo dojít k záchraně při nejmenším 25 tisíců životů a dalo by se zabránit 140 tisícům závažných zranění. To je rozhodně příležitost, kterou bychom si neměli nechat ujít. A důležité je, aby toto nařízení bylo přijato jako balíček, protože jsou tu obrovské synergie mezi jednotlivými opatřeními. Jde o jeden z mála případů, kdy 1 plus 1 se rovná 3 a nikoli 2. Proto bychom rádi vyzvali zákonodárce, aby přijali návrh tak, jak nyní vypadá. Je to typický případ, kdyby cherry picking rozhodně nepomohl bezpečnosti na silnicích. Jedním z nejdůležitějších opatření v tomto nařízení o obecné bezpečnosti je pasáž, která se týká rychlosti a inteligentních asistentů rychlosti. Tady je citát. Rychlost zůstává velice důležitým rizikovým faktorem v silniční dopravě. Má dopad na počet nehod a závažnost zranění mnohem více než všechny ostatní rizikové faktory. To eh, vyslovil eh, Rune Elvik, jeden z nejváženějších expertů na bezpečnost na silnicích v Evropě i na světě. Inteligentní e, asistent rychlosti je skvělá technologie, to neustále opakujeme, je to něco skvělého, protože to pomáhá řidičům dodržovat rychlostní limit, e, pomáhá mu to dodržovat zákon, pomáhá mu to nedostávat pokuty za překročení rychlosti. A návrh komise, podle návrhu komise je možné tento systém eh, vypnout. To, to není technologie budoucnosti, to je technologie, která už existuje a která už je přítomná u několika modelů na trhu a brzy, bude, brzy jí budou vybaveny všechny londýnské autobusy. Takže ještě jednou, je to vynikající technologie, která se řidičům bude líbit a líbí se jim už teď. Bohužel stále ještě se šíří mnoho klamných informací o tom, jak eh, ISA funguje a jak zachraňuje životy. Tohle je z dneška, tady máte eh, citát, eh, že vozidlo nepojede rychleji, i když šlapete na plyn. To zkrátka není pravda, protože ten systém se dá vypnout. Pokud řidič chce, tak ten systém vypne a řidič má možnost vybírat si sám rychlost, jakou chce a mít kontrolu nad svým vozidlem. Zase, je to systém, který vám pouze oznamuje rychlostní omezení. Nic víc. Je to efektivní alternativa pro ISA. Hovořím teď o systému SLI. Já si ale myslím, že to pravda není. Kdyby všechna vozidla dnes měla SLI místo ISA, tak by bylo úmrtí o 1300 více. To já nepovažuji za účinnou alternativu. Systém ISA byl testován na reálných silnicích a vykazuje přesnost 90%. My se domníváme, že ta přesnost je ještě vyšší. Nicméně u těch zbývajících 10% je ten systém vždy vypnutelný a pokud e, rychlostní omezení neodpovídá realitě, tak řidič ho může ignorovat. Velice podporujeme e, tuto technologii, zahájili jsme kampaň na jejich podporu a to na základě populární písničky z 80. let. Evropská unie zachránila můj život. Už se připojili různé osobnosti, celebrity, ministři. Vyzýváme vás, abyste se nejen připojili k této kampani, ale zejména, až dojde na hlasování, až dojde na rozhodnutí, tak abyste opravdu se vyslovili pro bezpečnost na evropských silnicích. Děkuji vám. Já mám jenom jeden slide, protože já eh, učiním pouze prohlášení. Děkuji moc krát za pozvání, vážení poslanci. Děkuji za možnost účastnit se tohoto workshopu, který se koná v kritickou dobu pro bezpečnost na evropských silnicích. Já tu zastupuji eh, globální eh, program hodnocení vozidel ale chtěl bych se s vámi podělit také o svou zkušenost ze 24-letého působení v oblasti bezpečnosti vozidel. V roce 1994 jsem vedl bruselskou eh, delegaci u eh, FIA a eh, s na základě těchto zkušeností bych chtěl složit hold Evropskému parlamentu za to, že před 20 lety se hrál zásadní roli a umožnil pokrok v oblasti bezpečnosti pasažérů. Dnes máme 20-leté výročí standardů pro eh, crash testy v Evropě. Toto nařízení z roku 1999 významně zvýšilo bezpečnost eh, a to tímto testem pro eh, čelní náraz, který měl eh, simulovat eh, reálné situace. Stalo se to také kritériem pro eh, test vytvořený v roce 1997 a od té doby kombinace těchto crash testů a NCAP je faktorem, který pomohl snížit počet úmrtí na polovinu a zachránit téměř 80 tisíc životů. K tomuto úspěchu došlo díky Evropskému parlamentu. Lobbysté v polovině 90. letech přesvědčovali komisi, aby odložili zavedení těchto testů, nicméně parlament se spravodajem Antonelim to zásadně odmítl a e, parlament významně posílil původní návrh komise. Desetitisíce e, životů tak byly zachráněny díky tomuto kroku a parlament se tak jasně přihlásil k zájmu o ochranu spotřebitele. Pro mnoho z vás je to sice stará historie, ale pro mě je to pořád ještě aktuální. Nyní jsem generálním tajemníkem Global NCAP a ty evropské standardy crash testů byly přijaty jakožto regulé OSN a e, už je uplatňují na celém světě producenti aut v zemích, jako je Brazílie e, nebo Indie nebo Mexiko. Dnešní výrobci stále ještě jsou ochotní prodávat některé modely, které nesplňují těch 20 standardů. Tamto, ten, to žluté, to je současné vozidlo které dopadlo velice dobře oproti starému vozidlu, to je to červenému, na prostředním obrázku. Bohužel i dnes se dají koupit auta, která dopadnou jako na tom prostředním obrázku. To je velice relevantní pro současnou diskuzi v Evropském parlamentu a pro příští kroky v eh, politice Evropské unie. Já bych chtěl připomenout poslancům tři body je potřeba uvědomit si, že nařízení má velkou moc urychlit vývoj v tomto sektoru. Pokud to necháme pouze na trhu, tak potrvá velice dlouho, než budou novými prvky vybaveny všechny modely, 100% modelů. A to proto, že většinou nové technologie jsou pouze v dražších modelech a u těch středních jsou pouze volitelné. Nicméně nejnáchylnější k takovýmto nárazům jsou právě menší a levnější levnější vozidla. Takže neměl by to být pouze luxus pro bohaté. Bezpečnostní systémy by měly být ve všech vozidlech a tady bychom měli těžit z úspor z rozsahu, aby byly cenově dostupnější. Za druhé, je potřeba vytvářet legislativu podle nejnovější technologie. Je běžnou praxí, že průmysl žádá eh, nějaký čas na přizpůsobení, což je fér. Nicméně eh, nemá smysl vytvářet legislativu podle jiné než nejmodernější technologie. Tady je potřeba najít nejmenší společný jmenovatel a najít technologie, které napadají současný status quo, protože dnešní status quo rozhodně není tím nejlepším, co je dostupné. Před 20 lety jsme říkali, říkali, že tato bariéra z těch crash testů není, eh, není zatím ještě vhodná pro to, aby se podle ní tvořila legislativa. My jsme eh, ukázali, že pravdou je opak a nějak oslabit záměr komise by bylo špatné. Tehdy se generální ředitelství komise spolu hádali eh, DG3 a DG7 a e, byl vytvořen poměrně nepřijatelný kompromis a musel zasáhnout parlament a vyslovit se pro zájem veřejnosti a bezpečnosti. V případě eh, návrhů o bezpečnosti vozidel mohu říci, že jsem ještě nikdy nezažil eh, všeobecnější a vyargumentovanější politický proces. Každý aktér měl příležitost do toho promluvit, to nějakou dobu trvalo a pokud tady je co kritizovat, tak to spoždění, které kvůli tomu vzniklo. Zásadní je, že je to balíček, kde k efektivitě celku přispěly všechny složky. Ten balíček by nebyl tak efektivní, kdyby se dali vybírat některé technologie je na úkor jiných. To by ohrozilo integritu celého politického dialogu, který komise tak trpělivě organizovala. Nemělo by nás přito, přito, proto překvapit, že Global NCAP přijímá návrh komise a zejména jsme rádi, že je tam zahrnuto ISA a AEB. Před 20 lety došlo eh, k značnému zlepšení, což pokračovalo ještě před deseti lety dalším zpřísněním požadavkům Potom eh, vznikly další eh, elektronické eh, systémy a dnes vznikají čím dál větší synergie mezi ochranou při nárazu a prevencí nárazu. Proto velice vítáme návrh komise, který obsahuje i ochranné prvky chodců. Samozřejmě v jádru všeho je řízení, rych, řízení rychlosti protože tady došlo ke snížení umrtí o 30% a proto se domníváme, že systém ISA je tak důležitý a zejména, že je vhodný pro to, aby se podle něj dnes tvořila legislativa, což je nutná podmínka pro větší pokroky v oblasti autonomie vozidel. Už dvě desetiletí je Evropská unie lídrem v oblasti bezpečnosti automobilů, ale v poslední době se pokrok zpomaluje a já se domnívám, že návrh komise je velice potřebný, aby se Evropa dostala zpátky na původní kolej a aby mohla snížit počet umrtí na polovinu do roku 2020. Já doufám, že Evropský parlament podpoří tento cíl a tato zásadní bezpečnostní opatření. Samozřejmě vaše vykonávání demokratického dohledu je zásadní a pakliže návrh komise vyžaduje nějaké zlepšení, tak to stojí za úvahu, ale já při vší úctě prosím poslance, aby se vyhnuli jakémukoliv rozmělnění pozměňování návrhu a jakýmkoliv průtahům, protože tady opravdu jde o zásadní pokrok v oblasti bezpečnosti na silnicích. Thank you very much. Děkuji mnohokrát oběma řečníkům za skvělý úvod do diskuse. Děkuji také, že jste se zaměřili na ty nejdůležitější věci. Připomínám, že pokud potřebujete, máme tlumočení, angličtinu, němčinu, francouzštinu, češtinu a polštinu. Doufám, že i Evropská komise si vyslechla ta laskavá slova, eh, která jí byla adresována. A nyní tedy překročíme k prvnímu kan- eh, panelu. Tady jde tedy o zapisování palubních dat a já předám slovo panu Štefanu Bencovi, který se bude věnovat právě tomu EDR a rozeznávání toho, zda řidič je ospalý. Máme zde tedy nejrůznější nástroje, které jsou zde k dispozici. Ehm, jsou to systémy jako ABS, ESC ADAS, DAS, eh, automatizované řízení a další. Máme tady tedy celou řadu poměrně komplikovaných eh, zkratek. Já věřím, že pan Benz to všechno dobře vysvětlí. Máte na svou prezentaci 10 minut. A potom přijde na řadu eh, doktor profesor doktor Vivěrkovský. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, dámy a pánové. Dnes zde hovořím um, jménem KLEPA, což je Evropská asociace automobilových dodavatelů a začnu něco k um, všeobecným bezpečnostním nařízením. Podporujeme všechna opatření definována v, té, v tomto nařízení. Je pro nás důležité, abychom dosáhli všech cílů, které byly stanoveny pro eh, evropskou silniční bezpečnost do roku 2020, respektive do roku 2030. Návrh komise zahrnuje e, kompletní soubor bezpečnostních opatření, tak abychom maximálně snížili e, počet úmrtí a závažných zranění na silnicích. E, bohužel, jak už zde zaznělo, v posledních letech snižování těchto úrazů a úmrtí stagnuje. Mm, je tady důležité, aby došlo k rychlému Eh, rozhodovacímu profesu rychlému spolurozhodnutí ještě v rámci tohoto stávajícího legislativního období. Chci se nejprve podívat na nedávnou minulost. Nedávno jsme hovořili o jiné eh, technologii, která může zachránit eh, životy. To je ESC. Když se tedy podíváme na to, co se stalo od roku 2014, kdy ESC je povinným rysem všech nových automobilů v EU. Takže tady vidíte nalevo před ESC a potom po ESC, jak to vypadá. Já se tedy chci zaměřit na tři technologie ve své prezentace. Ehm, zde jsem si okopíroval systémový popis s ehm, návrhu komise. Co tedy návrh komise říká k tomu zapisovači um, dat z nehody, z té události, to je tedy Event Data Recorder EDR. Potom máme monitorování ospalosti či naopak pozornosti řidiče, driver drowsiness and attention monitoring. A potom máme Advanced Distraction Recognition, to znamená pokročilé rozpoznání zda je rozptýlen. Takže nejprve EDR, tady máme obrázek toho, jak to tedy vypadá v dnešních automobilech. Je to součástí takzvaného pasivního bezpečnostního systému. Tady taky mm, vidíte všechny ty airbagy, aby to bylo jasné. Máme takzvanou eh, kontrolní jednotku airbagů, která je uprostřed auta, která je napojena na řadu senzorů, které jsou schopny rozpoznat, že se blíží náraz. Když se podíváte do téhle kontrolní jednotky airbagů, tady napravo vidíte standardní architekturu takovéto jednotky. Mikro kontrolor, sensor nebo nějaké čidla venku i vevnitř, rozhraní. Eh, pak je to napojeno na CAN bus a eh, zase další čidla. A potom tedy to EDR, tedy zapisování, jak se té paměti. Tato ústřední jednotka tedy dostává vlastně signály z těch čidel a zapisuje informaci o statusu do takzvané e, volatilní paměti. Tyto informace se tedy přemazávají. Pak e, například je tam zapsáno e, status ABS, ESC, eh, jestli jsou zapnuty bezpečnostní pásy či nikoli, jestli jsou aktivovány airbagy nebo jiné bezpečnostní systémy. Hmm. Eh, pak jsou standardy USA, NICA, takže to, co jsem tady popsal, vlastně je tedy specifické pro automobily podle eh, popisu eh, nejlepších postupů, tedy v tom NICA. Zase je to něco jiného od černých skřínek eh, v letadle, kde je tedy oddělená skřínka. Tohle je tedy v rámci té už existující kontrolní jednotky. Neukládá se audio a video. Ta data je asi pět vteřin, to, co se ukládá, pak se to vždycky od konce zase promazává. Takže tam vždycky naleznete v té paměti pět vteřin. Pokud kontrolní jednotka tedy eh, rozezná, že došlo k nárazu, tak um, tahle data se uloží už do paměti EDR, která už se nepřemazává. Ta, eh, eh, ty údaje tam tedy zůstanou, i když už nejsou napojeny na elektřinu a takže tam máme tedy údaje pět vteřin, pět, těch pěti vteřin a po nárazu už se data nezapisují, navíc nejde zaručit ani integritu celého toho systému po nárazu. K těmto eh, datům se nyní můžeme dostat eh, i zvenčí, tedy na dálku. To je taková krabička, která se připojí k běžnému laptopu, a můžete se tedy dostat buď eh, do tedy pasu ehm, vozidla anebo do té Airbag Control Unit. Můžete si přečíst ty údaje. Takže eh, inženýr s příslušným vzděláním, ať už eh, tedy dělá v té příslušné společnosti, u policie nebo v nějaké nevládní organizaci, si může přečíst ta údaje, ty údaje, co se tedy dělo v posledních pěti vteřinách. My jako klepa tedy považujeme za důležité, že, ty, že to je takto uděláno. Co se týče ospalosti řidiče a monitorování pozornosti, to je opravdu ultramoderní systém, který je dnes eh, dostupný v řadě vozidel. Ehm, tady je například čidlo pro úhel eh, řízení, Eh, potom je dokonce kamera, která je proti, eh, umístěna proti řidiči, to znamená, eh, v případě třeba mikrospánku to ta kamera rozezná, že oči se zavírají. Kromě toho, tam je ještě algoritmus, který bere v potaz, kolik je hodin, jestli už je pozdě a taky jak dlouho řidič už řídí. Ehm, tam je třeba eh, v tom algoritmu zapracováno, že pokud eh, eh, volant se začne pohybovat o několik málo milimetrů, v podstatě to není ani okem vidět, ale už je to faktor, který může vést k nebezpečné situaci a dá se to vlastně na tom propočítat. To je tedy zase ten index toho řízení vlastně na základě toho se tady vypočítává ten index eh, taky eh, té ospalosti a pokud to překračí, překračí nějakou hranici, tak se vám objeví na obrazovce eh, ten mm, obrázek kávy, hrníčku kávy. Potom ta kamera, tam tedy, jak už jsem říkal, dívá se na mm, víčka, zda se zavírají či nikoli. A zase tam algoritmus, který to rozezná. A potom máme eh, systém rozeznání, pokročilý systém rozeznání eh, nějakého rozptýlení řidiče. Typicky zase to je ta kamera, která je proti řidiči umístěna. Eh, toto je vlastně systém, který se teprve dostává na trh. Některé už na trhu jsou, ale hlavní část tohoto systému se teprve dostává na trh. Zejména v případě toho automatizovaného řízení systém normálních, eh, normálně řízených automobilů. Tady ten algoritmus vychází z pozice hlavy, eh, kterým směrem eh, se dívá pohled, se upírá pohled řidiče a taky rozpoznání obličeje. Ehm, někdy je to třeba tak, že pokud třeba si měníte stanici rádia nebo, si, nebo se díváte do Eh, do zrcátek, tak to eh, je tam taky zapracováno, aby to neovlivnilo nějak eh, ten algoritmus. dalo by se to zřejmě ještě tedy rozpracovávat, ale už jsem mluvil hodně dlouho, takže to asi teď u toho nechám a děkuji vám za pozornost. Já vám také děkuji, bylo to obrovsky zajímavé. A já se nyní opravdu s velkým zájmem vyslechnu reakci pana eh, doktora Věvjorovského, který bude hovořit o eh, těch otázkách týkající se eh, soukromí eh, ochrany osobních údajů při používání těchto technologií. Profesor Věvjorovský je pracuje eh, u Evropského eh, dohledového orgánu nad ochranou údajů, je autorem celé řady studií, publikací i přednášek, věnuje se tedy zejména otázce ochrany osobních údajů. Mm. A já mu hned předám slovo. Já vám mnohokrát děkuji. Děkuji za možnost ehm, zde hovořit o tématu ochrany osobních údajů. Prosím, nechápejte eh, tuto prezentaci v tom smyslu, že jsme proti eh, bezpečnostním opatřením v silniční dopravě. Eh, I nám jde o to, abychom snížili počet srážek s využitím technologií. Co se týče těch technologií, které nahrávají údaje z automobilů, Já musím říct, že jsem sám zkušený eh, řidič, asi 10 eh, eh, let už jezdím tak 50 tisíc kilometrů ročně, ale musím říct, že před třema týdny jsem přišel od člena rodiny v ve strážce auto, automobilů a také jsem, mám jiného člena rodiny, který se vážně zranil Eh, ve srážce a ani jeden z nich tedy neměl v autě mm, nainstalované ty, tyhle technologie, které by jim určitě byly bývaly pomohly. Já opravdu chci hovořit jenom o zneužívání těch údajů. Eh, jde mi o eh, s, mm, zvyšování povědomí o této problematice. Dohledový orgán nad ochranou osobních údajů se účastní legislativního procesu v, v Evropské unii a to je hlavní důvod, proč jsem dnes zde. My také sdílíme zkušenosti s jinými orgány pro ochranu osobních údajů jinde na světě. Ochrana osobních údajů je jeden ze základních práv eh, Evropské unie. Tohle to je moc hezká věta v článku I16 e, smlouvy o fungování Evropské unie. Dále tam také stojí, že evropské instituce v podstatě svoji legislativou mohou dělat téměř e, cokoliv. My tady nehovoříme jenom o e, GDPR, hovoříme o celkové legislativě zabývající se daty. Je to tedy základní právo, ale není to absolutní právo. A e, zpracování těchto údajů by mělo sloužit lidem. A o tom tady právě hovořím. Doktor Benz už tady vysvětlil řadu důležitých praktických e, užití těch nástrojů, o kterých zde hovoříme úvodní ustanovení 8 toho navrhovaného nařízení eh, hledá těžkou rovnováhu mezi základními právy na ochranu údajů, ale těmi zase praktickými kroky, které jsou potřebné pro ochranu eh, bezpečí. Všechny nástroje, které se snaží o to, aby eh, řízení bylo bezpečnější, na evropských silnicích. E, všechno to musíme tedy zasadit do nějakého širšího kontextu. Připomínám, že tyto nástroje nejsou odděleny od jiných systémů v autě i jinde. A nebo pokud jsou e, takhle odděleny v tuto chvíli, tak v budoucnu už to takhle nebude, protože tady je e, obrovsky důležitá interoperabilita těchto prostředí a to je tedy běžné při vývoji informačních systémů pro automobily. Takže tady jde tedy o, uh, už se to asi uhodli, propojená auta, connected cars. V tom není nic špatného, musíme si jenom být vědomi toho, které informace byly odeslány a kdo k těm informacím má přístup telematika, to je tady mm, tady máme třeba i e, údaje e, zaměstnavatelů té příslušné společnosti, nebo tady má, můžeme mít třeba i sociální platformy těch e, automobilů. To už je tedy čím dál tím více viditelné. Prostředí, kde většina lidí ví, že něco se tedy vysílá mimo auto. Většina z lidí ale neví, co přesně to je. Když jsem si třeba kupoval poslední auto, mm, dealer mi velmi přesně vysvětlil, které ty údaje se tam ukládají, které se vysílají a kdo se k něm dostane. Ale eh, předpokládám, že tenhle dealer asi věděl, eh, že se tím zabývám, takže mi chtěl ukázat, že si toho je sám vědom. asi 25 lidí jsou takový fundamentalisti, co se týče eh, soukromí. Pak je asi 60% lidí, kteří eh, stojí o soukromí, ale už jsou více otevřeni tomu, aby eh, se podělili o svá data, pokud je to v jejich zájmu. A 15% lidí si myslí, že to v podstatě není problém, že to patří k nové ekonomice. ten EDR e a také rozeznání ospalosti řidiče. To jsou tedy velmi důležité nástroje. E, nebudu to tady rozebírat, já se budu opravdu věnovat jenom těm otázkám soukromí. E, někteří lidé říkají, mé auto je můj hrad ale já si myslím, že určitě přístup eh, zaměstnavatele k tomu automobilu mm, proč jste přehlédl upozornění na překročení, na opakované překročení rychlosti, eh, proč jste neuposlechl mm, upozornění na um, přestávku na kávu a tak dále. Ano, už to zní trošku jako science fiction, když byl třeba v mé eh, zemi zavedeno systém pro výběr mítného, tak se na mě obrátili zástupci eh, celních orgánů, kteří se mě ptali, jak, je, jak se dostaneme k těmhle těm um, údajům. Pro nás by to bylo velmi užitečné vědět třeba, kde nějaký um, nákladní automobil se nachází. No to je tedy všechno děláno pro veřejné dobro, já to akceptuji zejména v některých sektorech, jako je třeba pojištění. Ale já to budu akceptovat pouze ve chvíli, kdy vy budete akceptovat, že ti veřejní úředníci potom pracují pouze na veřejném dobru. Ale mělo by to být povinné? Mělo by to přinášet výhody pouze pro společnosti nebo i klienty? A pokud e, tedy hovoříme o těch klientech, jaké výhody by to pro ně mohlo mít? Co třeba pojištění? Mohly by mít nějaké e, slevy pro ty, kteří se podělí o svá data? Hmm, pokud ano, tak bych byl velmi opatrný a překontrolovával bych si to. Případ od příkladu, co to znamená. Pokud třeba dostanu 20% slevu, když se podělím o svá data, tak ze stovky, pokud dostanu 80, ale zároveň mě informují, že vzhledem k těm investicím, které jsou proto nutné a tak dále, celková cena musí narůst o 20 Eh, tak řekněme, že eh, stále ještě mám trošku lepší cenu než normálně, to je 96%, ale ti, kteří nespolupracují, budou platit 120. Já jsem si vědom, že tyhle ty systémy asi nenastavujeme v první řadě pro pojištění, ale zároveň si uvědomuji, že, hned toho, eh, že, že to použití bude hnedka jako druhý krok. Takže pokud si uvědomíme, že asi 90% lidí v Evropě chce mít nařízení eh, eh, o tomto v evropském zákoně, tak já vás žádám o to, abychom si vyměňovali data, která jsou nezbytná a odlišili je od dat, která jsou užitečná a která eh, se mohou vybírat s se souhlasem příslušné osoby. Já bych třeba svůj souhlas bez problémů dal ale je to něco jiného, než to, co je nezbytné. A úplně na závěr své prezentace vám chci ukázat vizi francouzského orgánu na dohled nad ochranou úřadu. Takže máme údaje, které se ukládají pouze v autě, potom jsou auto, která se vysílají ven a potom e, je ještě interaktivní vysílání mezi automobilem a nějakou externí entitou. Nejférovější je takzvaně ten systém in-in, ale chápeme, že v některých případech při nejmenším kopie těch dat se bude ukládat e, mimo auto, tak aby nebyly zničeny v případě srážky. Thank you. Thank you very much, professor. Děkuji vám moc krát, pane profesore. Už eh, o tom zažíváme vášnivé diskuze ve výborech TRAN a IMCO a, mnoho, a mnohých dalších. A přejdeme dál k druhé části našeho workshopu, která se bude zabývat analýzou funkčnosti a vyspělosti eh, technologie ISA LKAS a AEB. Nejprve dám slovo panu Richardu Koerdenovi, eh, který je technickým ředitelem pro bezpečnost vozidel z Future of Transport. Jeho prezentace má název technologie eh, Intelligent Speed Assistance, eh, její efektivita a dopad na příbuzné technologie. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. Děkuji za to, že jste mě sem dnes pozvali. Já se jmenuji Richard Curden a v roce 2014 jsme začali pracovat pro Evropskou komisi Eh, na revizi eh, obecného nařízení o bezpečnosti a o bezpečnosti chodců. A v těchto deseti minutách bych chtěl hovořit o tom, jak eh, výsledky z té analýzy vyplynuly a o systému ISA, který je klíčovým v té sadě opatření. My jsme začali tedy v roce 2014 a tehdy jsme měli zhruba 50 opatření, která jsme zvažovali. Měli jsme dostatek času na to, abychom je zkoumali, dnes už se zabýváme pouze 17 opatřeními, kterými stálo za to se zabývat dále a vzniklo posouzení dopadu Evropské komise, které bylo vydáno na jaře letošního roku. Jenom velice stručně k té studii. My jsme se zabývali celou evropskou 28 a všemi eh, typy vozidel, eh, která spadají pod mm, obecné nařízení o bezpečnosti. Předvídali jsme eh, výhody z těchto opatření a jejich náklady po období 16 let počínaje rokem 2021. Náš základní scénář, tedy co by se stalo, kdyby tyto technologie přijaty nebyly podle nařízení, a trh pokračoval jako dnes. Vznikaly by možná nějaké systémy omezování rychlosti, ale žádné nařízení by nevzniklo. Je to tedy referenční scénář, podle kterého by všechny změny vzešly z trhu. Já se omlouvám za následující dva slajdy, které nejsou čitelné, ale chtěl bych, aby všichni přítomní pochopili rozsah naší práce. Tady máte kategorie vozidel od osobních vozidel přes lehká užitková a dodávky a další. A máte tu ta jednotlivá opatření, která by se u těchto kategorií dala aplikovat a byla by eh, zavedena v různých eh, okamžicích, v různých datech. Je to komplikovaná analýza a máme tu eh, popisy těch 17 opatření, o kterých jsem hovořil a já se, já se soustředím co nejvíce právě na asisten, inteligentního asistenta rychlosti ISA a soustředím se na jeho výkonnost v reálném světě a na výhody, které z něj mohou plynout. Než to ale udělám, tak bych chtěl ještě zmínit, že jsme hovořili s více než stovkou eh, zainteresovaných eh, subjektů a zkoumali jsme literaturu, a to eh, literaturu dostatečně zrecenzovanou a ověřenou. Vyčíslovali jsme eh, penězi různé výhody a přínosy, eh, používali jsme predikční modely v souladu s příslušnými pokyny a představili jsme výsledky formou analýzy zisků a ztrát. Teď tedy k našemu přístupu. Přístup eh, bezpečného systému spočívá v tom, že když se podíváme na všech těch 17 opatření, tak jsme je seskupili podle toho, jestli dokážou zabránit nárazu. Ještě předtím, než k němu dojde tedy. Když si vezmeme počet nárazů a srážek v Evropě, tak si vezměme, jak by to dopadlo, kdyby vozidla byla vybavena některým z těchto systémů, tedy systém monitorování ospalosti, inteligentní asistent rychlosti a tak dále. Mnoho z těch nehod, ke kterým došlo, by se s těmito systémy nestalo. A pokud by k ním došlo, tak by k ním došlo při nižší rychlosti. Což je velice hezké, tedy zvýšení efektivity bezpečnostních opatření. A potom tu máme autonomní nouzové brždění, tedy systém, který zabrzdí v kritickou chvíli, kdy řidič zabrzdit nemůže. Většinou to ale nastává ve chvíli, kdy vozidlo díky ISA se pohybuje nižší rychlostí, než by se pohybovalo eh, jinak. Ještě před, dopa- ještě před nárazem. A potom, když k nárazu dojde, tak ty pasivní opatření, která chrání osoby ve vozidle i mimo vozidlo, mohou být efektivnější, protože z těch srážek, které jsme zkoumali, jsme zjistili, že by k ním bývalo došlo při nižší rychlosti a zranění by nebyla tak vážná. To je tedy velice důležité. Když když bychom nepoužívali ISA, mělo by to vliv i na to, jak funguje AEB a další. To nás dostává zase zpátky k tomu, jak tu už zaznělo, že není možné vybírat si pouze některá opatření z tohoto balíčku. Ten balíček nejlépe funguje jako celek. Zabývali jsme se také náklady a ta zelená kolečka, to jsou uh, určité technologie, u nich, u nich jsme zkoumali náklady. Například, uh, aby to fungovalo, je zapotřebí kamera, takže jsme zapo, započítali cenu jedné kamery na vozidlo a tak dále. Teď vám stručně představím výsledky naší studie. Tady vidíte poměr zisků a Eh, výnosů podle kategorií vozidel. A na základě našich dat vidíte, že by se dalo zabránit zhruba 25 tisícům smrtelných úrazů. Já se zabývám po většinu svého profesního života a eh, Vím, že jde především o počet úmrtí. To je to, o co nám jde především. Debatuje se hodně o tom, co tím vlastně myslíme. Inteligentní asistent rychlostí. Já jsem vytvořil tento slide, abych porovnal tuto technologii s jinou, o které se hodně hovoří, a to je informace o rychlostních limitech, SLI. Funkčnost těchto systémů je vlastně stejná. Obojí vyžaduje eh, rozpoznávání dopravních značek neboli kameru, která pozná z dopravní značky, jaká rychlost eh, momentálně platí, což se dá podporovat ještě mapami. Ten systém potom informuje řidiče o rychlosti limitu, ale potom eh, je tady důležitý rozdíl. Technologie ISA dává řidiči zpětnou vazbu prostřednictvím ovládání plynu. Pokud řidič překročí rychlostní limit, tak vozidlo upozorní plynovým pedálem řidiče, že jede příliš rychle. U systému SLI eh, není jasné, jak by případné varování mohlo fungovat, bylo by to patrně vizuální varování. To je důležité, protože e, efektivita těchto dvou systémů upozorňování je veli, velmi rozdílná. ISA je mnohem úspěšnější a lidé e, dodržují pokyny mnohem e, lépe než v případě SLI. Oba tyto systémy se dají ignorovat a řidič jim může vnutit svou vůli, pak liže chce. A konečně systém ISA, pokud řidič neudělá nic, tak eh, auto zpomalí na úroveň rychlostního limitu, zatímco u SLI auto jede dál rychleji, než je rychlostní limit. Odkud plynou ty výhody, to máme na tomto slajdu. Je potřeba říct si zcela transparentně, odkud pocházejí data. Toto je velice složitý slide, já se za to omlouvám, ale tady srovnávám eh, ISA a SLI. Oba systémy mají stejnou cílovou populaci, neboli když si vezmete eh, počty nárazů, to jsou data z Francie a Spojeného království, tak v 16 až 20 případů k tomu přispěla rychlost jakožto faktor. Kdybychom přidali ESC, tak toto je studie, studie, kterou jsme provedli společně s ACEA a zkoumali jsme srážky, ke kterým už došlo, tak se dá říct, ta, k této srážce došlo, protože řidič překročil rychlost. Zabránil by systém ISA této srážce? A to by byla pravda v 5,2 až 8,7 To jsou čísla, která používáme v posouzení dopadu. Kdybych měl se odvážit dohadu, tak bych mohl říct, že dnes, kdyby každé auto, osobní a lehké užitkové, mělo systém eh, ISA, a srovnali bychom to s počtem e, úmrtí, kterému by mohl zabránit systém SLI, tak by zemřelo o 1315 lidí více bez systému ISA. Takže abych to uzavřel, mám ještě asi 18 sekund. Většinu z toho už jsem říkal. E, ISA je systém nákladově účinný, zabraňuje kolizím a zmírňuje jejich dopad a závažnost a umožňuje ostatním prvkům aktivní a pasivní bezpečnosti být efektivnější, protože tím, že se vozidlo pohybuje nižší rychlostí, eh, se snižuje riziko. Už jsem hovořil o tom, že by se dalo zabránit 13 stům úmrtí a podle mého názoru celý návrh komise eh, pomůže eh, evropskému průmyslu zůstat konkurenceschopný a posunout se směrem k budoucnosti automatizovaných vozidel. Děkuji vám. Děkuji. Asi bychom měli po každém příspěvku zatleskat, protože jsou tak poučné a zajímavé. A nyní je na řadě pan Epstein, programový ředitel ADAS eh, ve společnosti Mobileye. a bude se zabývat stavem současné generace rychlostních asistentů, jako jsou systémy ISA, LKAS a AEB. Dávám mu rovněž 10 minut, bohužel jenom. A nyní má slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, vážení poslanci. Jsem velice rád, že tu jsem a účastním se této revoluce bezpečnosti vozidel. Mobileye je velice pro revizi GSR. Domníváme se, že současný stav řidičských systémů už nyní může naplnit cíle GSR. Jenom krátký úvod uh, o Mobileye pro ty z vás, kdo nás neznáte. Uh, vytváříme kamerové systémy a dodáváme zhruba 34 milionů jednotek a jsme partneři globálně 27 eh, automobilových výrobců. Mobilaj má za sebou 10 let zkušenosti eh, s rozpoznáváním dopravních značek a s varováními a tak dále. A naše první systémy se vyrábějí sériově už přes 5 let. Nedávno jsme eh, ohlásili čipy IQ4 čtvrté generace a čipy páté generace už budou znamenat plně autonomní vozidla v ulicích v roce 2021. Chtěl bych říct jednu důležitou věc. Pokud jste měli čas, tak na tom minulém slajdu jste viděli historii kamerového ADAS, kterou, eh, kterou tlačí vpřed dva důležité trendy. Z dola nahoru eh, eh, Euro NCAP a další organizace a vysoká tržní poptávka po kvalitních aplikacích ADAS a dalších systémech L2 a L3. Zároveň z hora dolů nás stáhnou nahoru eh, požadavky na silniční bezpečnost a to zhruba v rámci eh, mandátu GSR. A tyto kamery ADAS a související aplikace jsou základem autonomního řízení. To jsou tedy dva trendy, eh, které vlastně nahrávají tomu, aby eh, naše systémy byly co nejvýkonnější a aby měly co nejširší pokrytí. Základem je přední jednočočková kamera na čelním takhle spolu se systémem IQ. Tato kamera v podstatě může zaznamenat pohybující se objekty, což se dá podpořit současnou generací čipů, jsou tu vidět volné prostory a silniční infrastruktura. Ta e, kamera velice podobně jako lidské oko extrahuje semantické informace, využívá e, poloh zranitelných účastníků silničního provozu, pohybujících se automobilů a tak dále. A tyto semantické informace potom zasílá systémům e, asistentů a autonomního řízení. Jakmile auto má kameru, tak už je potom jednoduché a úsporné přidávat další a další prvky prvky, protože v podstatě je to jenom otázka softwaru. Hardware už tam je. To video, eh, které tady vidíte, prochází algoritmy čipu IQ4 a umožňuje eh, i fungování pokročilejších algoritmů, které fungují jako základ autonomního řízení a stanou se v nejbližších letech standardem ADAS. Takže tím, že odblokujeme potenciál těchto procesů, můžeme vyvíjet nové a nové algoritmy, což znamená, že systémy ADAS budou čím dál robustnější a budou procházet zásadními zlepšeními oproti předchozím generacím. Teď přejdu k rozpoznávání dopravních značek, což je základní technologie pro, pro aplikace umožňující rozpoznávání rychlostních limitů. Jenom malá část evropské 28 Tam ta přesnost rozpoznávání je 95% a pouze ve dvou zemích EU je to pod 90%. Samozřejmě problémem jsou určité národní varianty podoby dopravních značek. Navzdory vídeňské umluvě o značkách, tak vizuální podoba značek a je eh, v některých zemích odchylná. Ten nedostatek standardizace je rozhodně problémem, ale my jsme ho za poslední roky překonali eh, naším vývojem. Já bych vysvětlil, jak to funguje. My bereme piktogramy, obrázky různých dopravních značek, bereme data z různých zemí a e, naléváme je do klasifikátoru a případná varianta značky, která v původním softwaru nebyla, se dá přidat později a to e, na základě několika málo příkladů a tím se celková schopnost detekce významně zlepší. Úspěšnost kamery závisí vždycky na aktuálním softwaru, takže může trvat pár měsíců, než se v sériově vyráběných modelech ta detekce e, aktualizuje. Každopádně e, tyto systémy jsou velice proměnlivé, dají se e, snadno zlepšovat a počítáme s jejich co nejširším rozšířením. Při kombinaci této kamery s GPS a mapami je možné kombinovat systémy obou typů. Pevně tedy věříme, že veškeré zbývající problémy se podaří vyřešit. minulém roce Euro NCAP vydal data, která ukazují, že nyní mainstreamovým systémem je SAS. V roce 2015 asi 80% testovaných aut mělo SAS, eh, eh, což je tedy rychlostní asistent. To je velmi vysoká penetrace trhu a spotřebitelé tento prvek přijímají. Teď jdeme na AEB. Kamerový AEB je v sériové produkci už přes pět let a nejnovější technologie umožňuje 3D modely objektů, jako na tom videu, které jsme viděli před chvílí, a systém reaguje na situace kolizí s auty, kamiony, motocykly a chodci. Je možné Dá se to v podstatě vyčíslit 2,3 body podle scénáře NCAP. Tady vidíme výsledky z roku 2018. Já jsem hovořil o té prahové hodnotě, která je ale z roku 2016. Když se podíváte na testové protokoly AEB, což je součástí pracovní skupiny EUNC, eh, tak i systémy, které měly jenom kameru v roce 2016, dosahovaly podobného skóre. Takže u aut produkovaných po roce 2020 to nebude žádný velký problém splňovat tyto výkonnostní prahy. A samotný trh půjde jistě mnohem dále, než bude stanoveno v nařízení GSR. Pokud jde o dostupnost, eh, AEB je čím dál častější v uplynulých letech a ten trend bude jistě pokračovat. Tohle jsou zase data z loňského roku na základě nově testovaných aut eh, podle testu Euro NCAP v roce 2015. Teď se podívejme na výsledky eh, AEB VRU v roce 2016. To byla různá, to byla různá vozidla s různými typy senzorů, nejenom s kamerami. Tohle je zase protokol z roku 2016, který je velice podobný testům navrhovaným v GSR. Vidíme, že většina testů dopadá skvěle a pokročilejší algoritmy budou ještě přicházet v dalších letech a eh, budou mít ještě lepší výkonnost. Takže tyto bezpečnostní prvky nejsou nová technologie, už s nimi máme zkušenosti a stávají se eh, středním proudem. Pokud jde o detekci okrajů pruhu a okrajů silnice, tak současné algoritmy eh, jsou velice přesné na vzdálenost větší než 100 metrů, což umožňuje aplikace jako je LDV, LKA, Autolane Change a AES. Eh, e Pak je tu další vrstva algoritmů, která detekuje podmínky na silnici. Jestli je na silnici sníh nebo jestli je silnice mokrá, tak to kamera pozná. Ta kamera eh, také reaguje na podmínky, jako je extrémní počasí, omezená viditelnost a v takovém případě se může systém vypnout, aby řidič se na ní zbytečně nespoléhal nebo aby nevysílala eh, falešné informace. A pokročilé technologie DNN mohou poskytovat také predikci cesty, predikci trasy, což umožňuje fungování pokročilejších aplikací, jako je centrování v rámci jízdního pruhu a funkce laterální kontroly. Tím neříkám, že eh, toto, eh, tato oblast computer vision se nesetkává s žádnými problémy. Největší problémy jsou špatný stav vozovky a nedostatečná standardizace dopravních značek. O tom už jsem hovořil. Mnoho z těchto problémů zvládneme eh, překonat různými mechanismy. Nejprve jsou to procesory příští generace, které umožňují výkonnější algoritmy. Potom spolupracujeme se standardizačními organizacemi CEN a UNECE, aby, eh, příš, aby silnice v budoucnosti byly uspůsobenější pro autonomní řízení a ADAS. Potom eh, OTA Over the Air Updates, to umožní i po produkci eh, aktualizovat vozidla vybavená ADAS a potom eh, mapy v reálném čase. To slouží autonomně řízeným autům, ale umožní to i lepší fungování systému ADAS. A pokud jde o ty HD eh, mapy, tak já bych eh, chtěl vysvětlit. Mobileye má své vlastní mapové podklady a nové generace systému ADAS podstatě nahrávají do cloudu jakousi kostru, tedy semafory, dopravní značky e, a tak dále. To nahrávají do cloudu, který je zašifrován z důvodu soukromí a tato mapa na základě cloudu se dá potom používat jakýmkoliv vozidlem na silnici, které má ADAS. Takže to je ještě další vrstva, která jde mnohem dále, než co by zvládla jediná kamera. Teď vám ukážu Eh, krátké video. Tady vlevo vidíte v podstatě překryv všeho, co ta mapa obsahuje. Jsou tam okraje silnic, ty jsou žluté, eh, eh, čáry na silnici zelené a oranžové. A tady v té žluté, tady vidíte statické objekty, které používáme k lokalizaci. Samozřejmě to bylo vyvinuto pro autonomní řízení, ale e, auta s asistenty to mohou využívat také. Pokud jde tedy o systémy AEB, LKA a ISA, e už roky fungují, na trhu jsou čím dál častější. Ještě bych chtěl zdůraznit něco o těch kamerových systémech, Eh, kamery jsou schopny detekovat situace stížené viditelnosti a ta funkce se dá dočasně eh, zablokovat, aby nedocházelo k eh, ohrožení řidiče. Co dále v oblasti ADAS? V příštích letech se rozhodně budeme zabývat algoritmy a procesory příští generace a budeme usilovat o optimální výkonnost v 28 státech EU a budeme usilovat o lepší fungování za situací se špatnou viditelností. Musíme si uvědomit, že autonomní vozidla mají být puštěna na silnici právě v době, kdy má vstoupit v platnost GSR. Já už budu končit, ještě bych chtěl říct si pár slov k bezpečnosti. To je definice, která platí zejména pro autonomní auta, ale i pro ADAS. Je to jeden důležitý aspekt, který průmysl a regulatoři zatím neřeší, a to je neexistence formální definice toho, co to znamená bezpečnost ústrojů. Je to trošku nevyřešená otázka, jak designovat technologie tak, aby poskytovali záruku společnosti, že nebudou eh, způsobit nehody nebo se do nich zapojovat. Potřebujeme systémy, které by splňovaly regulační rámec a které by byly společensky přijatelné a které by zachraňovaly životy. Za tímto účelem jsme vytvořili systém RSS, což je bezpečnostní model, který formalizuje výklad zákona, který platí pro autonomní vozidla. Je to v podstatě eh, taková bezpečnostní pojistka pro tyto typy vozidel a cílem je, aby vozidlo nikdy neučinilo rozhodnutí, které způsobí nehodu na základě výkladu, na definice vyplývající z výkladu zákona. Ten výklad tady je na té obrazovce. My jsme vydali bílou knihu pro průmysl, aby všichni mohli se připojit k úvaze, co to vlastně znamená, že je auto na silnici bezpečné. Děkuji vám. Thank you indeed. Um, well, we must pass to the... Děkuji. Nyní nás ještě čeká třetí část eh, workshopu, eh, který se týká praktických aspektů přímého výhledu. Tam jde vlastně o eh, eliminování tzv. slepých míst při výhledu řidiče. Já tady rychle předám slovo všem zástupcům z řady zemí, eh, kteří budou hovořit o tomto tématu. Je zde, je zde s námi pan Will Norman, který pracuje na úřadu mm, primátora v Londýně a zabývá se um, chůzí a cyklistikou. Potom je tady paní Alina Turk, která eh, je také z Londýna a věnuje se plánování dopravy v Londýně. A vy tedy na první prezentaci máte 10 minut společně. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, vy, když jste otevírala, zahajovala toto Eh, zasedání, tak jste říkala, že tady v první řadě jde o eh, mm, snížení počtu úmrtí a zranění. A v tomhle tom s vámi Londýn naprosto souhlasí. Eh, nám jde také o lepší um, design vůbec silnic, včetně cyklotras, tak aby byly bezpečnější. Jde nám o bezpečnější vozidla, o bezpečnější technologii. Dnes se zaměřím na ty bezpečnější vozidla. Eh, všechny nové londýnské autobusy jsou vybaveny ISA, tedy to Intelligent Speed Assistance. V Londýně bohužel každoročně umírá nebo je vážně zraněno 2000 lidí. A nákladní vozidla jsou do toho eh, neuměrně zapojena. 60 3 eh, úmrtí cyklisty byly eh, s nákladním automobilem. Eh, taky vysoké procento úmrtí ehm, chodců je při srážce s nákladním automobilem. Takže my jsme si tedy definovali právě tenhle ten standard přímého výhledu Eh, pro Londýn a vlastně to vychází i z londýnských zkušeností a kolegyně k tomu řekne něco více. Já tedy eh, v rychlosti vysvětlím, co je přímý výhled v našem případě. Jednoduše řečeno, to je objem prostoru, který může řidič vidět ze svého okna předního, ne tedy nejenom předního okna tedy, ale ne, nezapočítáváme do toho zrcátka. A také vlastně kolik, tak, eh, kolik cyklistů, kolik chodců eh, řidič vidí v jakých úhlech. Snažíme se tedy vyvinout standardizované techniky, které by potom výrobci mohli uplatňovat po celém světě. Při vyhodnocování toho objemu eh, prostoru, který mohou vidět. My máme takovou hodnotící zónu, to je vlastně asi eh, nejrizikovější oblast pro ehm, zranitelné uživatele nebo nejzranitelnější uživatele eh, silniční dopravy tahle zóna co tady definujeme? Díváme se, kde řidič sedí, Dá se to potom tedy uplatňovat na celou řadu vozidel, protože se to přepočítává na výšku eh, paty a objem toho co všechno tedy řidič vidí, v jaké vzdálenosti od kabiny, v jaké vzdálenosti může vidět chodce nebo cyklistu. V Londýně jsme tohleto rozdělili na šest kategorií. S nula, což je nejhorší, až na pět, což je nejlepší. Máme tady třeba jednu hvězdičku jako hodnocení, že vidíte alespoň hlavu a ramena evropské dospělé populace, které se tedy eh, jsou vidět ehm, z tohoto prostoru, který je definován zrcátky. Potom to vlastně srovnáváme s nejlepším vozidlem v tuto chvíli, abychom viděli, kde ty hranice jsou v tuto chvíli. Hmm. Tohle to jsou tedy dva roky velmi těžké technické práce. Eh, takhle jsem to zhrnula ve dvou minutách. Proč nám jde o dosažení toho přímého výhledu? Eh, opravdu si myslíme, že ty požadavky přímého výhledu už existují pro auta a je tedy překvapivé nebo přímo šokující, že to není pro nákladní vozidla když zvážíme všechny, všechen ten vývoj v technologii, o kterém jsme dnes slyšeli, tak nezapomínejme na tak základní věc, jako že prostě musíte být schopni vidět z okna, eh, co, nejvíc, eh, co nejvíce je možné. My jsme ehm, tedy provedli výzkum, eh, ve kterém nám pomáhaly i univerzity a srovnáme vlastně reakci, čas, tedy čas reakce řidiče když něco tedy řidič vidí přímo, anebo nepřímo. Tam je jasně vidět, že když řidič vidí přímo, reakce byla o 0,7 vteřin rychlejší. To se zdá, že je poměrně malé číslo, ale když jedete pouze 5 km za hodinu, už i to máte rozdíl metru brzdné dráhy. Takže pokud, pokud jste cyklista nebo chodec, tak to může být rozdíl v tom, jestli do vás někdo narazí nebo ne. Výzkum také simuloval um, nehody s chodci a díval se tedy na ty um, případy nárazu. A tam vlastně e, bylo 25, 23 vyšší um, nárazovost eh, v tradičních kabinách eh, oproti kabinám, které byly tedy umístěny výše. Potom samozřejmě tady máme různá čidla, kamerové systémy a podobně. Tady se to vlastně zvýšilo o 40%, takže tady eh, vidíme, že někdy řidič už může být zavalen jakým přílišným množstvím, množstvím informací. Taky jde tady vůbec o pohodlí řidiče a my jsme si tedy udělali um, takový workshop v Londýně, kde jsme předali um, řidičům eh, vlastně eh, tuhle tu zkušenost, že si mohli vyzkoušet tu výše hm, posazenou kabinu. Eh, oni původně vůbec nechtěli tyhle ty automobily vyzkoušet, ale potom ta zkušenost byla stejně stoprocentně pozitivní. Všichni řekli, že to bylo méně stresující, zejména právě ve městském prostředí, kde je velký provoz. A Eh, taky jsme řekli, že vlastně ta, tenhle přímý výhled opravdu jasně zachraňuje životy. Eh, a eh, určitě ta stresující situace toho nárazu i pro řidiče může být odstraněna. Takže ty nákladní automobily, které mají přímý výhled, mají, snižují počet nárazů, mají pozitivní dopad na řidiče a zachraňují živity a e, lidé si, e, se cítí na ulicích bezpečně, že můžou, můžou chodit a e, jezdit na kole ve větším bezpečí. Teď ještě řeknu rychle něco, jaké, má, jaké plány máme pro Londýn. Zde tedy vykulminoval průzkum, který začal v roce 2012, kde jsme tedy nalezli slepá místa, která tedy se ukazovala, že že opravdu eh, mají velmi negativní dopad na zranitelné uživatele silničního provozu. Eh, my jsme tedy opravdu pracovali s nejrůznějšími odborníky z právě ze strany hm, výrobců, eh, řidičů i uživ, tedy chodců a cyklistů a výsledek je, že budeme vydávat bezpečnostní povolení pro všechna těžká vozidla, která se pohybují tedy v tom širším Londýně. A my tady navrhujeme eh, při nejmenším tu jednu hvězdičku jako minimum, tedy, eh, se, které musí vozidlo naplnit, pokud chce vjet do Londýna. To je tedy ta hvězdička, která zaručuje, že ten řidič vidí přímo při nejmenším ramena a hlavu dospělé osoby my vlastně máme takový balíček, kterému říkáme bezpečný systém. To je balíček technologií, které eh, činí bezpečnějšími i vozidla, která neumí úplně eliminovat ten, ten slepý eh, úhel. A ještě na 45 vteřin předám slovo kolegovi. My opravdu vítáme všechna opatření, která komise navrhuje v té práci a jsme šťastní, že i další města se zajímají o naši práci na tom přímém výhledu a e, nejenom v Evropě, ale i v USA a jinde. E, jaké jsou výzvy? E, ta věc je velmi naléhavá. Říkáme, že jakékoliv jakákoliv smrt nebo těžké zranění na našich silnicích není přijatelné a není nevyhnutelné. Musíme s tím něco udělat co nejrychleji. Musíme přijmout um, zákony, které budou vyžadovat um, změny všech e, automobilů, tedy do roku 2014 a všech nových automobilů do roku 2026. A Evropská unie byla lídrem v tolika aspektech silniční bezpečnosti. Pokud OSN nenaplňuje tuhle, tenhle ten harmonogram, tak já si opravdu přeju, aby Evropská unie se ujala vedení a finalizovala všechny detaily, které jsou potřebné. Mám tady takovou nabídku. My budeme pilotovat svou práci v příštích 12 měsících a Chtěli bychom i nadále dát k dispozici naše údaje, naše zkušenosti, takže velmi rádi to uděláme úplně veřejně. Eh, veřejně řekneme, co funguje, co nefunguje v Londýně a eh, budeme tedy pokračovat v tomto partnerství i do budoucna. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vyzýváte Evropu i přesto, že ji opouštíte. No, my s tím všichni nesouhlasíme. No, já tomu sama nemůžu úplně věřit. A možná k tomu nakonec ani nedojde. I já doufám. A to by zase byla jiná diskuse. Ano, protože někdo nás musí tlačit směrem těchto skvělých řešení. Eh, když odejdete, no dobrá, to už je trošku něco jiného. Mm, v této třetí části přímého výhledu nás čeká ještě jeden řečník, a to je pan Samuel Kenny, který se eh, tedy eh, věnuje otázkám dopravy a životního prostředí a nákladních automobilů. Taky máte 10 minut. Děkuji. Já tedy se věnuji udržitelné dopravní politice v ehm, neziskové organizaci ehm, Transport and Environment. Ehm, věnujeme se hodně otázkám udržitelnosti životního prostředí, a tak dále. Nám jde o e, taky e, bezpečnost, e, zvýšení bezpečnosti, protože opravdu ta úmrtí, to je masivní problém. A dnes tedy budu hovořit o nákladních automobilech v EU. Díky nákladním automobilům v Evropě zemře 4 000 lidí ročně, tisíc cyklistů a chodců. je jasné, proč eh, nákladní auta jsou eh, tak velká a těžká, že pokud dojde ke srážce s nákladním automobilem a chodcem, je jasné, že to bude fatální. Dnes se ale eh, nákladní automobily dají vyrobit takovým způsobem, že se tohle riziko sníží. Právě přímý výhled je jeden z způsobů. Je překvapivé, že to v Evropě zatím není regulováno, protože eh, to by eh, přineslo opravdu obrovský rozdíl. Některé eh, ehm, nákladní, některá nákladní automobila mají 0 metrů, ale ty jsou nejlepší, ale některé nákladní automobily neuvidí cyklistu, ani když je vlastně 2 ehm, ehm, metry od od nich. A, e, takže tohle je potřeba zlepšit. E, pravděpodobně bychom mohli zlep- e, zachránit 550 životů ročně, jenom díky tomu naplnění tohoto požadavku. Ještě jednou chci zdůraznit, proč um, podporujeme přímý výhled, protože, jak už zde zaznělo, eh, když vidíte něco přímo, reagujete rychleji o 0,7 sekundy v kilometrech, to znamená, když jedete 25 km rychlostí za hodinu a šlápnete na brzdu o 0,7 vteřiny dřív, tak eh, zastavíte o 5 metrů eh, dříve. To v, měst, v městě určitě je rozdíl mezi životem a smrtí to je obrovský eh, dopad na bezpečí. Jak už říkala Alína, zlepšuje to vlastně i eh, mm, pocit stresu řidiče, když jede městem. Eh, průzkumy v Londýně ukazují, že cyklisti a chodci se cítí lépe, pokud vidí, že řidič nákladního vozu je vidí, pokud se mu mohou podívat do očí. Pokud si nedokážete představit, jaké to je eh, řídit nákladní automobil v třeba Bruselu a někdo vám řekne, že buď eh, tedy máte možnost vidět cyklisty a chodce z okna, anebo vám řekne, že tam je nějaký sensor, který vám zapípá, že eh, někde u toho auta někdo je, ale nevidíte kde a kdo, tak myslím si, že je naprosto jasné, čemu byste asi dali přednost. Na druhou stranu je ale potřeba zdůraznit, že ta čidla nebo detekční systémy a přímý výhled nejsou rivaly, nejsou konkurenčními technologii. Obě potřebujeme proto, abychom zlepšili bezpečnost nákladních vozidel, takže oba by měly být v návrhu komise. Význam čidel nebo těch senzorů mm, Tady červeně v tom, na tom grafu jsou vyznačeny části toho nákladního automobile, kde není možné zlepšit přímou, přímý výhled. Tam prostě ten řidič neuvidí. A ta čidla jsou tedy velmi důležitá pro komunikování s řidičem, co se tedy děje mm, podél toho přívěsu a také za ním takže tam, kde není možné zlepšit přímý výhled, tak určitě je eh, možné, aby eh, eh, to čidlo mu nějak pomohlo a to čidlo mu může pomáhat i ze předu, pokud třeba náhodou něco nevidí. Samozřejmě ta čidla musí být velmi efektivní, aby je ten řidič akceptoval. Pokud si představíte, že to čidlo vám zapípá pokaždé, když tam máte nějakého cyklistu nebo chodce, který se přiblíží k autu, tak to by prostě ve městě vám pípalo neustále. Takže pokud je to pořád, nejhorší scénář je, že se to ten řidič prostě vypne. Nebo pokud to pípá pořád, tak dřív nebo později tomu řidič přestane věnovat pozornost. ta čidla musí být efektivní a musíme se tedy pobavit o tom, co to vůbec je detekční systém, co to je čidlo a OSN přijalo standard pro tato čidla právě minulý měsíc. A v tom textu eh, OSN se říká, že se eh, automaticky eh, vypnou, pokud na ně prší. Takže <laughs> opravdu se na ně nemůžeme stoprocentně spolehnout. Je to vždycky kombinace přímého výhledu a těch čidel. Ještě jeden příklad, který musíme zdůraznit. Pokud jste řidičem, mm, a máte dobrý výhled, ale díváte se napravo a ten, to čidlo vám zapípá, že něco máte po levici, pokud se podíváte, ale nic tam nevidíte, tak na tu situaci nejste schopni zareagovat. Takže vždycky, když vidíte, můžete eh, se rozhodnout, jak zareagujete. Třeba to máte stejné, když třeba parkujete, eh, couváte a teď vám to prostě zapípá, že se blížíte k eh, nějakému sloupu. Tak co uděláte? Nejprve se otočíte, podíváte se, proč to pípe a teprve na základě toho, co vidíte, se rozhodnete, co budete dělat. Takže pokud nemůžete vidět, proč vám nějaké čidlo pípe, tak nezareagujete na ten systém. Akorát vás to bude rozčilovat. Takže v dohledné budoucnosti ty systémy eh, nouzového brždění a ty čidla v podstatě budou pouze řidiči eh, pomáhat zlepšit jeho výkon. Budou ho jenom podporovat ve chvíli, kdy udělá nějakou chybu. Proto si myslíme, že je důležitý i právě ten přímý výhled pro um, Eh, tu, tu všeobecnou bezpečnost. V komisním návrhu vidíme tři důležité aspekty. Data, detaily a deadliny. Takže eh, ty datumy, eh, kdy to vstoupí v platnost, předpokládáme tedy, že v roce 2020, tak přímý výhled by byl pro nové modely v roce 2027 a pro staré modely v roce 2030. To je potřeba revidovat. Potřebujeme bezpečnější nákladní vozidla na trhu co nejrychleji. Detaily. Návrh komise mm, požaduje nějaký přímý výhled, ale nedefinuje jej. My si myslíme, že by tam měla být stanovena míra ambice taky si myslím, že bychom měli mít diferencovaný přístup. A co tím myslím? Všechna nákladní automobila nejsou e, vyrobena stejně. E, například e, nákladní automobily, které ty tyráky mají kabinu výše, ale máme tedy velkou, velké rozdíly i mezi nimi ty nejhorší mají dvakrát tolik slepých míst jako ty nejlepší. Takže je potřeba mít stejné požadavky pro malé eh, nákladní automobily a eh, je, stejné požadavky pro ty, eh, ty ráky a pokud máte tedy jeden požadavek pro všechny, tak to samozřejmě nebude optimální. A mm, těch deadlineů souhlasíme se předřečníky z Transport for London, že jsme požádali OSN, aby tohleto předložili, ale pokud oni tedy nepřijmou nařízení eh, dostatečně včas, tak chceme, aby v tom textu byl jasný deadline, jasný termín pro EU a ať už je to nějaký eh, implementující akt nebo delegující akt. Takže mm, nákladní automobila jsou pouze, eh, jsou pouze 2% všech vozidel v silničním provozu, ale eh, způsobují 15% nebo jsou eh, v 15% všech nehod, takže tady je potřeba si stanovit nějaké ambiciozní cíle. Tohle je obrovská příležitost, jak udělat aut, nákladní automobily bezpečnějšími. Thank you also and really big applause to all. Děkuji moc krát všem řečníkům ze všech tří panelů. Byly to nesmírně poučné a konkrétní příspěvky. A jsem přesvědčená, že s takovouto spoluprací se nám snadno bude dělat pokroky a zlepšovat bezpečnost na silnicích. Nyní bych ráda přešla ke kulatému stolu. A první, komu dám slovo, poté bych možná požádala kolegy poslance eh, Olgu Sehnalovou a Matise Miltenburga, eh, jestli by si chtěli také vzít slovo. Ale nejprve bych si ráda vyslechla reakci Evropské komise. Paní Šichovská tady není, ale pan Mehdi Hosajn, který je Eh, zástupcem ředitele oddělení C4, tedy eh, automobilismus a mobilita v DG Grow, tu je. Děkuji moc krát. Jistě vás potěšila ta laskavá slova od mnoha řečníků. A ten se s námi podělí o pohled Evropské komise na bezpečnost motorových vozidel, bezpečnost posádky vozidla, zranitelných účastníků silničního provozu. Prosím, máte slovo. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Děkuji všem za laskavá slova. V komisi nejsme zvyklí na takovou chválu Já řeknu jenom pár slov z pohledu komise a k tomu, proč jsme tady. Jsme tady proto, že bohužel v oblasti bezpečnostně silničního provozu jsme neuspěli. Nepodařilo se nám snížit počet úmrtí, nepodařilo se nám snížit počet vážně zraněných, což je opravdu velice smutný výchozí bod. Zhruba před pěti lety vznikla velice důležitá zpráva Evropského parlamentu. Zachraňování životů a bezpečnost automobilů. A to byl opravdu zdroj informace, protože všechna opatření, která jsou v našem návrhu komise, už byla identifikována v této zprávě. My jsme provedli mnoho studií, mnoho posouzení dopadů, jak už tu bylo zmíněno, Dočkali jsme se široké podpory mnoha zúčastněných stran. A díky tomu všemu se nám podařilo vyvinout nový přístup. Já si myslím, že tento přístup je ambiciózní, je orientovaný do budoucna a je založený na zdravém rozumu. Proč je ambiciózní? protože chceme významně snížit počet úmrtí. Proč je orientovaný do budoucna? Protože se opírá o nové technologie. Řekl bych dokonce, že většina těchto technologií už je na trhu, některé jsou zatím ve vývoji. Nicméně tyto technologie jsou zásadní, protože nám pomohou se posunout k automatickému řízení což bylo také zdůrazněno eh, v prezentaci pána z Mobilaj. To je velice důležité, protože to taky pomůže Evropské unii být mezinárodním lídrem, jelikož díky této nové reformě bude náš kontinent na prvním místě v oblasti automatického řízení. A jak už také bylo řečeno, budou moci vznikat mezinárodní standardy. Já vás mohu informovat, že už začínáme s hovory v Ženevě na půdě OSN což je Fórum pro mezinárodní harmonizaci eh, automobilových regulací. A tady hrajeme vůdčí roli v oblasti harmonizace automobilů. A začínáme vyvíjet standardy, o kterých tu hovoříme, bezpečnostní standardy. A konečně bych chtěl říci, že přestože hovoříme často o technologiích, ten systém se zakládá na zdravém rozumu. A je opravdu bizarní, že zatím neexistují standardy pro Direct Vision u nákladních automobilů. U osobních automobilů ano, ale u nákladních ne. A je důležité, abychom tyto standardy vyvinuli i pro nákladáky a autobusy čímž by se předešlo umírání chodců a cyklistů. Nesmíme zapomínat na to, že ten návrh se velmi soustředí na chodce a cyklisty. Takže ano, v této reformě jde o technologie, jde o to, abychom hráli hlavní roli na poli automatizovaného řízení Jde tady také o to, abychom mohli ukázat občanům, že Evropská unie umí přinést velice konkrétní výsledky. Což je důležité zejména dnes, v době, kdy se tolik diskutuje o tom, co vlastně EU přináší občanům. A ten zdravý rozum je zásadní složkou. Z toho, co jsem slyšel, myslím, že všichni si víceméně uvědomují, co ta reforma přinese. Je to samozřejmě otázka na časování. Nyní máme příležitost provést kvalitní reformu, kterou by evropští občané viděli a pocítili. Je to příležitost ukázat konkrétní výsledky během tohoto legislativního období což by pomohlo Evropské unii být lídrem silniční bezpečnosti a automatizace. V Ženevě se všichni upírají k nám, svět se dívá, co děláme a my máme unikátní šanci být tím prvním. Děkuji. Um, thank you very much for everything until... Děkuji moc krát za veškerou dosavadní práci. Vy jste zmínil chodce a cyklisty. ale předpokládám, že máte na mysli i kolečkové brusle, sekveje, elektrické koloběžky a tak dále. Protože tam ta viditelnost je naprosto srovnatelná co do rychlosti jízdní kola jsou poměrně rychlá a silnice jsou plné těchto přístrojů. Jejich počet stoupá. To je určitě problém do budoucna, ne? Jistě jich bude čím dál víc. Teď bych... Můžu dát slovo kolegům? Olgo, chceš něco říci? Ano, Olga Sehnalová z výboru IMKO. Pokud vím, máme tu české tlumočení, takže já budu hovořit česky. Aspoň budete vědět, jak to zní, je to skvělý jazyk. za zorganizování tohoto, tohoto slyšení. A přišla jsem spíš poslouchat, takže nerada bych ubírala čas e, dalšímu panelu, protože určitě tam zazní ještě další, další zajímavé e, informace. A e, musím říct, že já sama bych měla x dotazů, ale zmíním v podstatě jenom jednu oblast. Jako mě zajímá skutečně připravenost infrastruktury na dobré fungování všech těch um, opatření, které, které jsou navrženy, a to ve všech um, státech Evropské unie, pro které um, vlastně toto nařízení děláme. Takže má to samozřejmě souvislost i s tou, i s tou diskuzí o spolehlivosti těch systémů a podobně. A druhá věc, která pro mě je velmi důležitá, to je také otázka o které tady zatím nebyla řeč, a to je určitá akceptace ehm, ze strany, ze strany řidičů a hlavně jejich schopnost ty systémy řádně používat, eh, aby ty benefity, které si eh, od toho slibujeme, tak aby skutečně měly ten efekt, eh, který, který očekáváme. Takže to je pouze prostě dotaz ehm, a myslím si, že ne úplně nepodstatný, který přidává, přidávám tady do této debaty. A jinak ještě jednou děkuju a těším se na další vystoupení. Um, thank you very much, Olga. And uh, now uh, Matis van Miltenberg from Transport Committee. Děkuji, Matis van Miltenberg z výboru TRAN. Děkuji, já to taky vezmu pouze krátce. Děkuji všem řečníkům, protože si myslím, že tohle byly velice kvalitní prezentace a vysvětlení. Já jsem poměrně přesvědčený, že bychom měli brát návrh komise jako balíček. Všechna ta opatření dohromady mohou zachraňovat životy. Pokud bychom to chtěli nějak oslabit, pokud bychom například chtěli oslabit systém ISA a zmínit jenom systém SLI, tak by to patrně celé nefungovalo. Nezachránili bychom tolik tisíců životů. Takže já jsem přesvědčený, že to potřebujeme takhle. A mám otázku. Jsem rád za vysvětlení Evropského úřadu, úřadu pro ochranu osobních údajů. Vy jste zmínil úvodní ustanovení 8 e, v návrhu komise, e, které hovoří o obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Jste zatím spokojení e, i s tímto návrhem komise, vzhledem k tomu, že tu se zmiňuje i jednotka EDR, ale také ADR. Já kladu tuto otázku, protože o tom diskutujeme i ve výboru TRAN i s Olgou. O tom, zda potřebujeme další pojistky, další záruky, abychom měli jistotu, že všechna data jsou zpracovávána ve vozidle a ne někde jinde. Protože tam pak vstupuje do hry ochrana osobních údajů. Takže mohli byste explicitně říci, zda jste spokojení nebo ne, případně nám předložit nějaký návrh, který bychom mohli vzít v potaz, až budeme vypracovávat naše stanovisko. Děkuji. Možná, že komise by si chtěla vzít slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych možná začal tou infrastrukturou. To je opravdu velice důležité aby existovala infrastruktura, která bude adekvátní těmto novým prvkům. Například systém dodržování jízdních pruhů, tam je opravdu důležité, aby ty pruhy byly na silnici vůbec vidět. Právě tak dopravní značky pro inteligentního asistenta rychlosti, tam je důležité, aby kamera ty značky mohla správně přečíst. Systém bude spoléhat také na digitální datovou mapu samozřejmě, ale přesto. Komise navrhuje další balíček týkající se silniční infrastruktury a její zprávy z hlediska bezpečnosti. Je to tedy holistický přístup, protože pokud bychom nic nedělali se silničním značením a s dopravními značkami, tak je pravda, že reforma, kterou navrhujeme, by byla méně efektivní. Když jsme přijímali tento návrh, tak paralelně se projednával další návrh, který má za cíl zlepšit infrastrukturu. Pokud jde o tu přijatelnost, tak to je opravdu velký problém protože ty systémy jsou nové a musí být také přijímány ze strany řidičů. A to je přesně důvod, proč například v systému ISA vždycky bude možnost eh, tomu systému vnutit svou vůli. Já si myslím, že na tom se eh, zainteresované strany shodují, protože pokud ten systém nebudete moci jaksi přehlasovat, tak ho lidé nepřijmou. Takže to je faktor, který rozhodně bereme v úvahu. Děkuji moc krát. Matejs van Miltenburg položil ještě otázku přímo na pana profesora Věvorovského. Děkuji moc krát za otázku. Já musím říci, že jsem velice rád, že to úvodní ustanovení existuje. A bylo by skvělé, kdybychom, kdyby ta situace byla stejně jasná i v samotném textu návrhu, pokud jde o schromažďované údaje a pokud jde o účel jejich schromažďování. Jak jsem říkal ve své prezentaci, já nejsem tak nadšený z faktu, že data musí zůstávat v autě, přestože je to nejlepší řešení. Umím si představit, že v některých situacích, zejména DDR, tak tam, pokud by se data přenášela ven a ukládala by se venku, tak by to mohlo být bezpečnější pro ta data. Zejména v případě nárazu, kdy je možné, že nahraná data se zničí nebo například v případě požáru po samotném nárazu. Takže si umím představit, že ukládání dat v autě by nemuselo být nutným požadavkem. Pro nás je samozřejmě důležitější, jaká data se budou schromažďovat a komu budou přístupná. A tady si nejsme jistí, jestli je to v návrhu ošetřeno úplně ideálně, my jsme ale nebyli konzultováni předem a proto jsem velice rád, že parlament v tuto fázi eh, přizval Evropský úřad pro ochranu osobních údajů do této debaty. Je samozřejmě možné si představit sofistikovanější řešení, například ta, která i monitorují chování řidiče nebo která schromažďují informace o situaci řidiče, o jeho zdravotním stavu. A zase, my, my nejsme zásadně proti, protože eh, chápeme ty možnosti využívání takovýchto dat k, při, eh, ke zlepšení bezpečnostní situace na silnicích. Ale pokud by se schromažďovala citlivá data, tak ty požadavky musí být mnohem přísnější. Mohu také říci, že by bylo hezké, kdyby jedním z řešení bylo privacy by design, ale myslím si, že většina lidí zde si také uvědomuje, že existuje něco jako Coleridgeovo dilema a sice, že um, efekty nové technologie se dají špatně předpovídat, dokud ta technologie nebude široce rozšířena. ale zároveň to rozšíření uh, stěžuje, ne znemožňuje jakékoliv pozdější změny. A pokud jde o samotný text, tak nám by se uh, líbilo, kdyby byla vyjasněna situace schromažďovaných dat a za jakým účelem jsou schromažďována. Děkuji moc krát. Já jsem uh, ráda, že jsme aspoň trošku dohnali to, že jste nebyli konzultováni ještě máme čas na pozměňovací návrhy a tak dále, takže ho využijeme společně. Já teď přejdu k tomu kulatému stolu. A pokud řečníci nepřekročí čas, tedy 3 až 4 minuty, tak ještě bude čas na chvilku diskuze. Nyní má slovo pan Mark Biliet ze stálé delegace Mezinárodní silniční unie při Evropské unii. Uh, thank you very much, Mrs. Chairman, uh, for the opportunity to make a short statement. Děkuji za tuto příležitost zde promluvit na téma obecného nařízení o bezpečnosti. IRU je globální organizace, která zastupuje uživatele těžkých užitkových vozidel a těžkých osobních vozidel. Těžká osobní vozidla samozřejmě nejsou osobní automobily. Je to trošku něco jiného. Jsou trošku větší, jak už upozornili předchozí řečníci. Je důležité chránit zranitelné účastníky silničního provozu. A je třeba upozornit na to, že Bezpečnost těžkých užitkových vozidel se za poslední desetiletí významně zlepšila. Samozřejmě si uvědomuje, že, uvědomujeme, že ještě je co zlepšovat. IRU před časem provedla studii nehodovosti nákladních automobilů ve spolupráci s Evropskou komisí a dospěla k závěrům, že zhruba 85 nehod do nichž byly zapojeny nákladáky, bylo způsobeno lidským faktorem. Nezapomínejme ale na to, že z těch 85% nehod nákladních automobilů 75% byly bylo způsobeno jinými účastníky silničního provozu. Takže tady není třeba řešit pouze nákladní automobily, ale je třeba postarat se také o to, aby ostatní účastníci silničního provozu věděli o tom, jak se velká vozidla chovají na silnici. To je nesmírně důležité téma. A jak už řekli ostatní řečníci, je potřeba vždycky balíček opatření. Neskoumat pouze vozidlo jako takové, ale i infrastrukturu a také osvětu a šíření informací. Hovořili jsme o pokročilých systémech asistence při řízení. A tady zase výcvik řidičů při používání těchto systémů je klíčový. Pokud řidiči tu technologii, kterou mají v autě, používat neumějí, tak ji používat nebudou a nemá smysl ji vůbec zavádět. A ten aspekt, že technologie se vždy dá vypnout a dá se jí vnutit řidičová vůle, je velice důležitý. Protože pokud to řidiče bude štvát, tak to vypne a potom nebude moci využívat výhody té technologie. Důležitá je také kompatibilita technologií. Padlo tu slovo senzory tak eh, nákladní auta jsou modulární vozidla. Velice často se vyměňují moduly, přívěsy, polopřívěsy a tak dále. A jestliže senzory různých součástí vozidla nejsou kompatibilní a interoperabilní, tak nebude možné optimálně využívat dané technologie. To je neuvěřitelně důležité. My máme velký zájem na opatření, která by měla dopad na design vozidel. Protože zatím těch designových prvků je velice málo, a to hovoříme o komerčních vozidlech, kde je samozřejmě zásadní kapacita nákladu, kterou je třeba uchovat. To je ode mě všechno, děkuji vám. Pan Ulrich V. bezpečnostní ředitel Asociace evropských automobilových výrobců. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. E, I já vám chci poděkovat i za naši asociaci, protože určitě i nám jde o minimalizování eh, úmrtí a těžkých zranění. My se snažíme tohleto podpořit tím, že hledáme nejefektivnější systémy. To je důležité, ale zároveň se zaměřujeme ještě na jinou věc, na systémy, které přijme i zákazník. Mm, to nám právě pomůže dosáhnout našeho cíle. Ty systémy musí být akceptovány uživatelem. Upozorním na pár systémů. Máme tedy kapitolu 1, kde hovoříme o všech systémech, kde souhlasíme se vším, říkáme, že souhlasíme, aby jsme to udělali. Advanced Emergency Braking, tedy to, potom ta ustanovení o cyklistech, chodcích. Viděli jsme při analýze nehod, že to je velmi efektivní, je to velmi dobré chránit zranitelné e, uživatele. To podporujeme. Pasivní bezpečnost to je taky důležité. Čelní náraz. Ano, to je určitě dobré mít tedy při stanovávání pravidel, je dobré tedy odhalovat ospalost řidiče a tak dále. Ale máme i jiné systémy, kde si děláme trošku obavy. Například ta e, zóna dopadu e, hlav e, chodců a cyklistů, například na tom předním skle. Tam máme třeba automatizované brždění, které je mnohem efektivnější tohleto celé téma je vyřešeno tím bržděním, a takže tenhle systém doporučujeme. Rozptýlenost řidiče, o tom hovořil pan Benz, s, to je systém, který se zase zaměřuje hlavně na to automatizované řízení. Je to tedy velmi sofistikovaný systém. Možná bychom o něm měli hovořit příště. V tuto chvíli tento systém ještě není hotov a připraven pro všechna auta. A ještě ty, eh, ta inteligentní rychlostní asistence. Nezapomínejme, že 90 výkonu je během dne, když neprší, ve, někde ve, v Evropě, pokud začne pršet, tak to klesne, ta výkonnost. a ta výkonnost není dost dobrá na to, abychom to opravdu implementovali u všech vozidel. Doporučujeme tedy ten um, informační systém o um, překročení rychlosti. A, um, kromě toho bychom měli být, mít možnost přepínat mezi těmi systémy. Často ty stabilizační systémy není možné vypnout, takže mělo by možné je vypnout, pokud je to eh, proto potřeba. Já věřím, že většinou to vypnuto nebude. A v neposlední řadě přímý výhled, to je holistický přístup. Je potřeba zlepšit přímý výhled. To podporují výrobci, ale vlastně je to aktivní bezpečnostní systém, který zabrání tomu, aby eh, došlo k, ke srážce. Na časování, prosím, dejte nám dost času, ne zas příliš, protože čas běží, ale dejte nám dost času na to, abychom implementovali ten systém 36 měsíců a nebo 24 měsíců od toho vydání implementujícího aktu pro, po samotnou implementaci. Děkuji. To by pro Evropskou komisi znamenalo, že byste měli co nejrychleji udělat ten eh, delegovaný akt. Pan Petr Kronberg, bezpečnostní ředitel ve skupině Volvo. Zaměřuje se na udržitelnou agendu eh, v oblasti dopravy. Dámy a pánové, děkuji mnohokrát za pozvání je mi potěšením zde být. E, co si myslíme o návrhu Všeobecného bezpečnostního nařízení? Když zvážím e, nejmodernější technologii, já zde zastupuji e, tedy výrobce komerčních vozů a budu hovořit pouze o nákladních automobilech a autobusech. Je dobré, že věnujeme tolik pozornosti bezpečnosti na evropských silnicích. My chápeme, že je potřeba jednat a jsme velkým zastáncem zaměření se na bezpečnost potravy. Takže jsme rádi, že dochází k tomuto úsilí. Souhlasíme s celkovými cíly, které byly stanoveny. Ale vy jste mě sem určitě pozvali proto, abych zde trošku skritizoval některé věci. Já si dělám starosti o některých aspektech toho mm, návrhu, který by určitě mohl ohrozit i samotnou bezpečnost. Tady jsou tři oblasti, které nám dělají starosti. Za prvé, ty technické věci. Nespolejváme příliš mnoho na ty jednotlivé technologické pomůcky, protože tím zapomínáme na holistické chápání problému. Za druhé, často přeceňujeme potenciální výhody dané technologie. To je možná dáno špatným chápáním schopností těchto systémů. Ale opravdovým problémem je, že pokud chceme dosáhnout pokroku, a určitě ho chceme dosáhnout, tak nesmíme přesouvat pozornost a zdroje od důležitých kroků a jsem přesvědčen, že tady už nejsou žádná snadná řešení v Evropě. Všechno stojí e, obrovské e, věci a Nevěnujme tedy pozornost i zdroje na něco, co není života schopné. Dva příklady. Třeba ten systém, který pozná rozptýlení Ehm, toho řidiče, to je tedy ten první příklad. Potom máme implementování toho návrhu. Nemůžeme navrhnout, designovat a homologovat něco v rámci 12 měsíců, to prostě není možné. Není možné začít vývoj předtím, než jsou stanoveny technické požadavky. Zároveň ten přímý výhled, to je něco, co plně podporujeme, to je obrovsky důležitá oblast. S Londýnem eh, úzce spolupracujeme na vývoji těchto standardů, to je obrovsky důležité, ale pokud chceme dosáhnout velkých změn v kabinách nákladních automobilů, to opravdu vyžaduje obrovské změny i změny v samotném výrobním místě. Vypadá to, jako by byla očekávání, že tyto požadavky se budou uplatňovat na existující auta. To je nerealistické. To neznamená, že nemůžeme udělat významné změny při nastavení eh, nebo eh, na eh, Eh, různém upgradeování eh, stávajícího eh, vozového parku. Viděli jsme tedy ty nejlepší příklady těch um, aut s maximální viditelností, tak určitě z toho můžeme něco převzít. A ta implementace se dá urychlit například tím, že budeme pracovat selektivně, že si stanovíme priority a budeme je implementovat eh, nejrychleji. Na závěr bych chtěl vyjádřit podporu, všeobecnou podporu tomuto návrhu. Chci tedy eh, vlastně eh, ocenit, že legislátoři se věnují bezpečnosti na evropských silnicích, ale jsou některé věci, které nemůžeme asi uplatnit už nyní. Eh, jsou to některé ty technické systémy. A všeobecně taky eh, není možné dodržet někdy ten eh, harmonogram. Děkuji. Děkuji. Doufám, že budeme mít čas vrátit se k něčem, některým z těch věcí, které, o které se, které se nadnesl. A teď pan doktor Bernd Gotzelik z Fordu, zastoupení pro Evropu, prosím. Mnohokrát děkuji. Děkuji, dámy a pánové, za příležitost hovořit zde dnes. Mám málo času, takže mm, chci se zaměřit na dvě věci. Naše podniková politika je, že podporujeme opatření, která skutečně zlepšují bezpečnost na silnicích, to znamená, vedou k nižšímu počtu úmrtí a těžkých zranění. Také tedy podporujeme všeobecný přístup tohoto nařízení. Nařízení o všeobecné bezpečnosti, to chápeme dobře, je rámec, který identifikuje technologie, které se budou implementovat jako součást eh, homologování eh, automobilů. Nejde tady ale o to, aby poskytl detailní technický, technické vstupy pro to, co by měly definovat expertní skupiny. Testovací postupy, technické požadavky a režimy pro schvalování každé z těchto technologií. Podívejme se také na to, co Evropská eh, komise navrhla eh, Evropské motorové skupině, kde vlastně tedy jasně řekli, jak je to s těmi jednotlivými návrhy a jaká finalizace se očekává. Já jsem byl překvapen, když jsem zjistil, když jsem to porovnal k těm záměrům definovaných v všeobecném nařízení, tak eh, občas tam není vůbec žádný eh, přípravný čas. Co to je z eh, inženýrského pohledu? To je doba, kdy plně chápeme technický požadavek, kdy je finalizován, je třeba zveřejněn v Evropském věstníku, no, v úředním. To se pak použije pro technický vývoj. Představte si, že cestujete do nějakého zahraničního města, dostanete se tam, nevíte, jak se dostat z místa A do místa B. Asi byste chtěli mít detailní mapu. Předtím, než tedy se vydáte na cestu. A přesně to chtějí i naši inženýři. co mají udělat, aby eh, měli tedy eh, schválení své práce, protože pokud jejich práce nebude schválená, pokud nebude homologována, tak eh, to jde do, to jsou ztráty milionů. A takže vy musíte zajistit, že ty požadavky budou předloženy, zveřejněny, finalizovány a pak nám dejte 24 měsíců na to, abychom um, představili nové typy vozidel. To bude robustní implementace, eh, jinak to nebude možné. Děkuji. Děkuji. Evropská komise si to vyslechla. Gianluca Cerio a Segato, kteří jsou z Teoresy, máte pouze čtyři minuty oba dva dohromady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já se zaměřím na kyberbezpečnost těch systémů, Tady jde o zlepšení efektivnosti, o dynamické prvky, ale bude to mít zároveň dopad na, bezpeč, na eh, soukromí, na osobní údaje. jeden scénář eh, v podstatě upozorňuje na eh, možný problém s tou kyberbezpečností právě eh, díky propojení všech systémů. Tady jde samozřejmě o to, nakolik je ten systém vystaven nebezpečí nějakého útoku. Kromě toho nezapomínejme na celé vybavení taky těch jednotlivých řidičů, používání um, helm a tak podobně. Ta technologie je trošku invazivní, co se tedy týče ochrany soukromí. Mm, a nadnáší otázky důvěrnosti některých údajů. Takže určitě je potřeba to nastavit takovým způsobem, abychom zmírnili rizika zneužití těchto údajů. Máme třeba také možné použití pro takzvané car sharing, eh, pojištění nebo zprávu vozových parků. Ještě eh, já, omlouvám se, nepřidám nic eh, příliš moudrého, ale chci říci, že tedy pracujeme na různých projektech pro různé trhy a můžeme vás ujistit o tom, že máme hodně tedy technologií napříč trhy. Kdo ví o projektu POPA? Tento projekt je letající auto Airbusu, eh, designované v Itálii. Máme stávající systémy, které mají problémy se soukromím a bezpečím, ale máme i nové systémy. Takže chci zde říct jednu věc. Máme eh, tedy cross-market technologie a musíme tedy myslet na, eh, nad technologiemi eh, a legisla- nejenom technologiemi, ale i legislativou, která takhle překračuje jednotlivé trhy. Děkuji vám. Teď je na řadě pan eh, Abayomi Otubishi z 5G Automotive Association. Děkuji, paní předsedkyně. Někoho jste přeskočila? No já se omlouvám. Já jsem přeskočila paní Fabien Gojáš specialistku na nařízení pro vozidla a pneumatiky. Eh, z Michelin Europe. Děkuji moc krát, paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Já musím říct, že je, vž- je vždycky tak trošku trapné mluvit jedno o pneumatikách, když jsme tu předtím diskutovali o takových technologických pokrocích, protože konec konců pneumatiky jsou pořád stejné, kulaté a černé. Nicméně paní Sehnalová se ptala na infrastrukturu, takže já vám připomenu, že jediné eh, kontaktní, jediný bod eh, dotyku eh, mezi autem a infrastrukturou je pneumatika, což tedy znamená vlastně čtyři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 that better? Oh, thank you. So tires really, uh, and, and by the way, uh, GSR regulations. Re- Takže nařízení uh, GSR reguluje hlučnost pneumatik. Nařízení GSR je pro nás nesmírně hodnotné, protože zavádí prvky, jako je TPMS, ale také minimální výkonnostní požadavky na pneumatiky. Hovořila jsem o hlučnosti, ale také jsou to emise CO2 a pokud jde o bezpečnost, tak také jejich brzdnost. Vítáme to, že návrh chce rozšířit TPMS na nákladní vozidla. To si myslíme, že je velice pozitivní krok a vítáme také EDR, eh, e protože čím více budeme vědět o nehodách, tím lépe budeme schopni vyvíjet technologie eh, nových pneumatik. Protože pneumatiky jsou nesmírně technologicky pokročilé, ano, prosím, věřte mi. A důležité je, že čím více budeme zlepšovat technologie ve vozidlech, tím důležitější bude úloha pneumatik. protože těch technologií je mnoho, o kterých jsme hovořili, například AEB, pokročilé nouzové brždění. U těch se snažíme minimalizovat dopad řidiče a chyb řidiče. A čím více to děláme, tak tím důležitější bude role pneumatik. To víme z výzkumu. Schopnost pneumatik brzdit může být rozhodujícím faktorem pro to, jestli dojde ke srážce nebo ne. Proto se domníváme, že bychom se měli zabývat výkonností pneumatik v rámci GSR a měli bychom jít ještě o krok dále. A zohlednit jejich výkonnost přímo v reálném použití. Dnes se pneumatiky testují, když jsou nové, ale samozřejmě všichni víme, že když jsou ojeté, tak jejich kvalita se snižuje. A toto snížení nemá žádnou korelaci s brzdnou dráhou eh, pneumatiky, když je nová. Měli bychom tedy testovat pneumatiky v, jejím nej, v jejich nejhorším stavu, když jsou úplně ojeté a nikoli, když jsou nové. Pan Osin předtím hovořil eh, o zdravém rozumu v tom nařízení a my se domníváme, že tohle je zdravý rozum. A když se nad tím zamyslíte, tak až budou jezdit autonomní auta, tak vědět, jaká je brzdná dráha vašich pneumatik, jestli 40 metrů nebo 50 metrů, to bude obrovský rozdíl. Děkuji. Děkuji. Ano, pneumatiky jsou důležité. Pan Obajomi Otobishi, 5G Automotive. Děkuji. Tady mám prezentaci, mezi tím děkuji vám všem za příležitost zde hovořit. 5G Automotive Association je organizace, o které jste možná někteří neslyšeli. My vytváříme eh, chytré přístroje, eh, mobilní telefony, 4G, 5G, LTE a tak dále. Což je obrovský skok v konektivitě co do eh, šířky pásma eh, a rychlosti a tak dále. V roce 2016 eh, vznikla naše organizace, zakládajícím členem je i BMW, kde pracuji já a jsme jedním z hlavních dodavatelů mobilních sítí A jsme takovým jednotným kontaktním místem pro eh, zákonodárce po celém světě. Zabýváme se tedy harmonizací napříč regiony. My například víme, co se děje v Číně nebo v Japonsku. Tohle jsou všichni členové. Obecné nařízení o bezpečnosti. My si myslíme, že jak ten proces bude postupovat a diskuzí bude čím dál více, tak budeme muset přicházet s inovací, která bude odolná vůči budoucnosti. Neměli bychom specifikovat příliš konkrétně používané technologie a jejich funkce. To je potřeba eh, mít na paměti při dalších kolečcích eh, pozměňovacích návrhů a kompromisů a tak dále. Je potřeba optimalizovat eh, ochranu posádky vozidla Zásadní je nyní prevence, zejména dopadu na zranitelné uživatele silničního provozu. Ti musí zůstat naší prioritou v dalším vývoji mobility a prostřednictvím mobilních technologií, které podporujeme, vidíme i další možnosti ochrany těchto zranitelných účastníků silničního provozu ne pouze prostřednictvím mobilní komunikace, ale přímo eh, prostřednictvím komunikace auto-auto, auto-chodec, auto-motorkář. Takovouto konektivitu eh, razíme v naší asociaci a byl bych rád, aby to nevy, nespadlo pod stůl z důvodu přílišných technických specifikací. Je tady potřeba vytvořit neutrální mix technologií, aby ty zisky v oblasti bezpečnosti byly co nejvyšší. Pokud jde o brzdný systém AEB, tak ten podporujeme. E, vyžaduje to senzory na palubě, radary a kamery. To už je vyzrálá technologie, která existuje. Je rozhodně potřeba ji podporovat a ty výhody vidíme už dnes od první úrovně automatizace. A ty výhody budou čím dál větší s dalšími vrstvami automatizace. V diskuzích s různými eh, odděleními komise vidíme možnost eh, sladění, lepší, lepšího sladění eh, prácí různých oddělení komise, jako je například akce přenesené pravomoci CITS, to chystané obecné nařízení o bezpečnosti a další. Opravdu bychom chtěli, abychom například nepočítali nějakou výhodu v jednom generálním ředitelství nějak a potom získá i jiné generální ředitelství skvělé výsledky, ale oni se ty výsledky překrývají. Takže já si myslím, že by bylo lepší to nějak zeštíhlit a zpřehlednit a je potřeba, aby bylo zapojeno několik generálních ředitelství najednou. Nasazování eh, technologie Cellular eh, V2X je zásadní pro eh, kooperativní a vysoce automatizovanou mobilitu. Tím myslím ne tu dnešní úroveň, ale opravdu vysoce automatizovanou. Ta bude muset spolehat na tuto technologii, takže prosím, aby jí nebyly zavírány dveře. Teď pan Guido Gelen z Mezinárodní federace automobilů. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Moje organizace, moji organizaci FIA možná znáte z motosportu. Máme i oddělení mobility a tam právě pracuji a Máme 111 eh, mobilitních klubů přidružených k naší asociaci a ty mají 38 milionů členů. Jsme tedy spotřebitelská organizace. A chtěl bych nejprve eh, vyslovit podporu návrhu komise. Velice vítáme to, že, os, že jsou navrhovány osvědčené bezpečnostní technologie jako standardy pro vozidla, takže jsme velice pro většinu navrhovaných opatření a s většinou těch navrhovaných prvků souhlasíme. V této diskuzi vítáme to, že se nezaměřujete pouze na bezpečnost jako takovou, ale také ale také na stanovisko Evropského úřadu pro ochranu osobních údajů, protože u mnoha těchto opatření máme trošku obavy z tohoto hlediska. Jaké technologie tedy vítáme? povinné zavedení eh, automatického nouzového brzdného systému eh, AEB a vítáme také systémy eh, LKAS. Domníváme se, že včasná detekce zranitelného uživatele silničního provozu je zásadní a oba tyto systémy by měly být povinné. Připomínání zapínání bezpečnostních pásů, to tu ještě nebylo eh, zmíněno. Domníváme se, že sedadla eh, pro eh, děti vybavená bezpečnostními pásy, to je naprostá nutnost, my jsme velice pro. Tady už probíhá vývoj na mezinárodní úrovni, předpisuje to nařízení číslo 16 a my jsme velice rádi, že v návrhu komise je zmíněno. Pak jsou tu pasivní bezpečnostní prvky, které bych chtěl zmínit, například eh, nařízení OSN 135 o eh, eh, zátěžových testech na osobních automobilech, to je velké zlepšení. A zlepšuje se také ochrana u těžkých užitkových vozidel. Tady už došlo ke značnému zlepšení v implementaci. Domníváme se ale, že je možná ještě potřeba nějakého zlepšení v Ženevě, aby byl tento požadavek ještě posílen. A jak už jsem předesílal, zmíním dvě obavy, dva problémy, které s tímto návrhem máme. Týkají se robustnosti některých opatření. Nejprve zmíním systém ISA, inteligentní asistent eh, rychlosti, eh, kde tady vidíme problémy. Tyhle technologie jsou vždycky tak dobré jako jejich nejslabší článek. Věříme, že probíhá překotný vývoj a že technologie dělá pokroky. Nicméně vidíme problém v interakci mezi vozidlem a infrastrukturou. Provedli jsme studii, můžete si ji přečíst na naší webové, prác, webové stránce, jmenuje se WUFO Study. Zaměřujeme se tam na klady a zápory systému ISA. Snažíme se je pečlivě vyvážit a dospěli jsme k závěru, že možná ještě nejsou dostatečně vyspělé na to, aby byly povinné. Nejsme nicméně proti systému ISA, pouze se domníváme, že by neměl být povinný, měl by být spotřebitelům dostupný, ale pouze těm, kteří je chtějí. Omlouvám se, už vám vypršel čas, říká předsedkyně. Omlouvám se, ale možná ještě obecně bych chtěl zmínit, že navzdory několika problémům s tím návrhem v zásadě plně souhlasíme. Já se omlouvám, že jsem vás musela přerušit. Ještě potom bude diskuze, pokud dodržíme čas. Pan Žano Merš, předseda Evropské federace obětí eh, dopravních nehod. Děkuji, paní předsedkyně, za pozvání a za to, že mohu zastupovat pohled obětí dopravních nehod na tomto váženém panelu. Vy jste zmínila eh, Den památky obětí dopravních nehod, byl před deseti dny a také eh, se koná po 25. protože v roce 1993 se slavil poprvé v Londýně. Jedno velice zajímavé číslo. Na světě zemřelo 30 milionů lidí v dopravních nehodách za těch 25 let a ještě mnohem více jich bylo zraněno a každý rok ten počet vzrůstá jak v Evropě, tak na celém světě. Já tedy velice vítám zástupce komise, zejména z DG Move a DG Grow, kteří se pomocí technologií snaží snižovat tato čísla a já jsem navštívil i vaši zemi Polsko. Eh, tam jsem se setkal s tamní asociací obětí. Eh, konala se v ten upomínkový den eh, veliká akce. Před 25 lety jsem se já osobně začal angažovat v podpoře obětem a snižování nebezpečí na silnicích. Před 25 lety začal existovat ETST e a já děkuji všem přispěvatelům v tomto prvním kole, protože ti všichni přispěli ke snížení počtu obětí a závažnosti úrazu. Je to ale také 25 let, co slýchám o eh, systému EDR. To, tam už, už se o tom hovořilo na jedné z prvních schůzí v Německu, o tom EDR tak proč trvá tak strašně dlouho, než konečně bude zaveden? Protože kdybychom ho zavedli teď, tak eh, zachráníme mnoho životů, zabráníme mnoha úrazům, takže bychom neměli příliš dlouho diskutovat o ochraně osobních údajů nebo dalších problémech, přestože jsou taky důležité. Zranitelní účastníci silničního provozu, to je výraz, který jsem před 25 lety nikdy neslyšel, ale dnes jsem si dělal čárky a zaznělo to více než 25krát. A z toho mám velkou radost, protože před 25 lety se hovořilo pouze o bezpečnosti řidičů a cestujících v autech. Takže to je pokrok. Díky vám všem, protože dnes to je na pořadu jednání a to tež to tež platí pro vážné úrazy. tehdy před 25 lety jsme řešili jenom úmrtí. Takže i to je pokrok díky ETST. A děkuji za komisi za to, že se snaží přiblížit cíli. Je to samozřejmě vážný zdravotní problém srážky na silnicích, nehody. Kdybychom měli nějaký prášek, který by zabránil 25 tisícům úmrtí nebo 130 tisícům eh, zranění za 16 let, tak myslím, že by nikdo nenamítal vůči jeho okamžitému uvedení eh, na trh. Existují efektivní řešení, i my podporujeme silniční balíček, protože ho potřebujeme a protože musíme jednat hned. Tady není třeba žádných průtahů. Evropská unie by měla zachraňovat životy, naše životy našich dětí a vnoučat. Zmínili jste určité obavy, ale o tom se dá diskutovat. Já si myslím, že celkově vzato to vypadá, že se konečně něco stane. A děkuji moc krát, že jste mě sem pozvali a že jste mě vyslechli. Děkuji moc krát. Pan Woolsgrove z Evropské federace cyklistů. Děkuji paní předsedkyně za pozvání a za příležitost hovořit na toto velice důležité téma. My zastupujeme Národní svazy cyklistů a to, tento návrh je obrovskou příležitostí pro bezpečnost na silnicích. Dosáhli jsme obrovského úspěchu eh, v oblasti bezpečnosti vozidel a teď eh, díky technologii eh, můžeme šířit tu bezpečnost i v oblasti okolo vozidla, nejenom interní bezpečnosti. My podporujeme balíček komise, připadá nám velice dobrý zejména standardy přímého výhledu u velkých eh, vozidel, to je, je, je to šílené, jak dlouho se to zanedbávalo, ale to jsou 17-metrové stroje, odkud řidič vlastně nevidí ven pořádně, pohybuje se v zastavěných oblastech a tak dále. Zhruba 25% zabitých cyklistů je zabito díky, kvůli srážce s velkým vozidlem, u chodců je to ještě eh, vyšší my bychom byli rádi za asistenta brždění, tedy systém, který by přímo brzdil a nejenom varoval řidiče. A líbil by se nám standard přímého výhledu, eh, ve kterém by se reakční doba eh, velmi zkrátila, protože eh, už je ta situace neúnosná, u nákladáků trvá příliš dlouho. AEB, to je fantastické, to se nám líbí a právě tak pasivní bezpečnostní systémy, ale samozřejmě ISA to je pro nás naprosto zásadní, protože překračování rychlosti je nesmírně zásadní faktor v silniční bezpečnosti došlo k snížení umrtí o 30, 37%. Pokud snížíte například eh, počet eh, případů alkoholu za volantem o 10%, tak se počet nehod sníží pouze o 1%. U překročení rychlosti, pokud by se snížilo o 10%, je to tedy 37% pokles eh, úmrtí. A ty systémy se vzájemně posilují, je zásadní, abychom měli pouze i, eh, abychom měli ISA a ne pouze SLI. Pokud jde o přijímání ze strany řidičů, tak eh, chování a eh, přístup řidičů se mírně mění přístup k těmto změnám. Řidiči jsou méně agresivní, mají k rychlosti jiný vztah než dříve. To je věc, která se tu ještě neprobírala. Pokud jde o otázku infrastruktury, tak já jsem se díval do zprávy FIA. 90% rychlostních značek v Německu je pokryto a možná některé jiné země jich mají pokryto méně, ale například eh, průměrný eh, počet v Evropské unii je 95%, je to tak, jak říkal pán Mobilaj. Takže to znamená, že Německo je pod průměrem vlastně, kdo by si to pomyslel. Každopádně ten argument infrastruktury je zásadní. Máme ale teď pokrytí 95% u systému ISA, pokrytí dopravních značek. Na závěr bych chtěl říci, že bychom měli eh, odhlednout od technického aspektu, protože eh, eh, ISA je systém, který v podstatě pomáhá řidiči dodržovat zákon. na tom by nemělo být nic kontroverzního Evropští zákonodárci tady hovoří o tom, zda učinit povinnou technologii, která pomáhá lidem dodržovat zákony. Já si myslím, že je naší povinností ji povinně zavést. Um, is Mr. Fred Röder. Poslední řečník je pan Fred Redr. Já jsem si připravil prezentaci. Dal jsem vám ji k dispozici. Můžeme ji pustit, prosím. That's it? Yes, wonderful. Great. I'm not sure, does anyone have a buzzer for these or like a zapper or should I just do next? Eh, máte nějaké dálkové ovládání nebo mám říkat další? Tak já budu říkat další. Můžeme pokročit. Eh, pan Gato rády už hovořil o tom eh, letajícím autě. Možná eh, asi tedy zatím žádná letající auta nemáme, ale už jsme se skoro dostali do situace, kdy tedy máme auta, která sama sebe umí řídit. Takhle si představte tohle toho Joshu, kterému je 37, který um, jede domů, má slavit čtvrté narozeniny své dcery a najednou um, pocítí ostrou bolest na hrudi a um, um, udělá se mu zle. Přepne své auto na eh, ten, tedy do té modality eh, samořízení a to auto ho samotného, samotné tedy doveze do eh, nemocnice. Tohle je vlastně tedy eh, příběh s dobrým koncem. On přijede do nemocnice a lékaři tedy hned jej přijmou a zachrání mu život. Eh, takže tady vidíte, že v takovýchto situacích eh, může opravdu dojít k tomu, že i to auto, které se samo umí řídit, protože tady zachraňuje životy, protože třeba někoho může potkat právě srdeční nehoda i za volantem. Eh, lidé si myslí, že eh, tedy mm, postupují racionálně, ale není tomu tak vždycky. Prostě se dostáváme do situací, kdy reagujeme neracionálně a eh, třeba počítače právě v těch kritických situacích reagují lépe. Takže když se podíváme na všechny ty inovace, které zachraňují životy, to jsou, nejsou tady pouze ta autonomní e, auta, ale všechny tyhle ty technologie a systémy, o kterých jsme dnes hovořili, které tady vidíte i na tomhle slajdu. E, například ten pokročilý monitoring e, ospalosti. Máme zde určitě soutěž eh, nalézt systém, který eh, zachrání nejvíce životů. Doufejme, že to taky bude implementováno a schváleno evropskými regulátory. Jak poznáme systémy, které zachrání nejvíce životů, musíme experimentovat. Takže bychom měli umožnit malé i větší experimenty různých technologií. Eh, už jsem říkal, že ty stroje vždycky reagují lépe než lidé a zachraňují životy. Mm, regulování by mělo být technologicky neutrální. E, já neříkám, že bychom měli lidem vyloženě zakázat řídit, i když v mém případě by to asi bylo lepší. A nevíme, jaké dobré věci nás ještě čekají. Musíme prostě experimentovat, e, mít možnost volby. Určitě dojde k nějakým nehodám, které budou způsobeny těmi systémy, které eh, mají naše životy učinit bezpečnějšími, ale eh, to by určitě nemělo zastavit technologický pokrok. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem za vaše příspěvky. Ehm, dívali se na věc z nejrůznějších úhlů pohledu. Pokud by někdo z vás chtěl zareagovat, vy jste byl jako první eh, a potom eh, pán za vámi je na řadě po vás. Děkuji, Olgo, za přítomnost. <laughs> Ona musí stihnout letadlo do Prahy, tak odchází. Nepoj, ne, nebude řídit, ale. Já jsem Oliver Kasten. vyučuji na univerzitě v Leeds eh, dopravní studie. Já jsem testoval ty Intelligent Speed Assistance a my jsme dali tedy vlastně 79 lidem tenhle ten systém, to znamená, oni řídili auto, které bylo plně vybaveno eh, způsobem, jak komise navrhuje. To bylo už v roce 2005. Mm, bylo to spolehlivé, fungovalo to zachytilo to veškeré informace o e, e, rychlostních limitech. Měli jsme digitální mapu na podporu. Všechno to skvěle fungovalo. Lidé, kteří to testovali, si mysleli, že, že si z nich, e, že, že, že, že nějak jako je podvádíme. Mysleli si, jako bychom s nimi seděli Eh, vzadu na jejich sedadle auta. My jsme to přitom dělali všechno na dálku prostřednictvím GPSky a mm, Tady zazněla otázka, zda eh, řidiči přijmou eh, ISA. My jsme si tedy vybrali nejrůznější typy řidičů, ne pouze lidi, kteří chtěli tenhle ten systém. Vybrali jsme si lidi, kteří rádi dodržují bezpečnostní, tedy ty rychlostní limity, ale zařadili jsme do té studie i lidi, kteří neradi dodržují bezpečnostní limity co se ukázalo, měli jsme vysokou přijatelnost. Eh, lidé eh, hodnotili uži, užite, užitečnost, všichni eh, se vyjádřili respondenti velmi pozitivně a druhá bylo uspokojení, jak je to dobré pro moje osobní řízení a všichni lidé se vyjádřili pozitivně. Nejpozitivněji se o tom vyjádřili ve chvíli, kdy jsme jim to vzali. Bylo jim líto, že o to přišli. Pak jsme se tedy podívali taky na, na, ty zkuši, na tu zkušenost, eh, když měli IS, e, ISA. Eh, opravdu eh, je to motivovalo k tomu, aby nepřekračovali povolenou rychlost. Děkuji. Další otázka. Já jsem z Mezinárodní federace chodců. My plně podporujeme GSR, tu General Safety Regulation, všechny aspekty nechápeme, proč je proti tomu takový odpor, zejména proti tomu Intelligent Speed Assistance. Některé studie, které zde byly prezentovány, někdy ty závěry jsou v podstatě v, jakoby v rozporu s těmi zjištěními já mám rád tu eh, rychlostní adaptaci eh, jako chodec, ale i jako řidič. Opravdu to mění způsob, jak řídíte auto. Systém funguje, není ještě dokonalý, ale dobře funguje. A jednou z dobrých věcí je, že pokud to bude povinné, tak ta zlepšení budou ještě rychlejší, co se týče technologií i softwaru. Veřejný prostor není hřiště. Potřebujeme mít nastaveny bezpečné systémy ve všech našich veřejných prostorech. Děkuji. Děkuji. Já bych rád okomentoval to, co zde zaznělo. Eh, tady se hovoří o robustnosti těch systémů jak můžete mít požadavek 100% efektivnosti nějaké technologie, aniž by se to požadovalo o všech těch ostatních. To je podivné. A teď řekněme, že máme 20% selhání, to je iritující, dobře, ale chtěl bych jít do eh, třeba ehm, místnosti, kde jsou rodiče, kteří eh, přišli o dítě kvíli eh, překročení rychlosti a eh, řekli bychom jim, podívejte se, my máme technologii, která tohle to může ošetřit, ale neimplementujeme ji, protože to lidi irituje, když jedou třeba centrem Vídně. To si myslím, že přece není dobrý argument pokud neregulujete, tak jenom odkládáte implementaci technologie, eh, rychlost inovací, eh, státy potom nezlepšují svoji, eh, svoji infrastrukturu. A v podstatě tím penalizujete ty, kteří tu technologii potřebují nejvíce. Reakce? Ano, přijímáte to všichni? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já tady musím zareagovat jsme si vědomi toho, že bezpečnost je hlavní prioritou. Já už jsem to zmínil několikrát, my plně podporujeme návrh komise. Co se týče kritiky pana Worta, je taky kol, pán, který hovořil za asociaci chodců. My jsme tu studii dělali neutrálně. Šlo nám opravdu ne, o neutrální postoj. Hledali jsme literaturu, abychom eh, mohli popsat stav věcí v dnešním, eh, tedy v dnešní chvíli. A my máme dlouhý seznam, asi 100 eh, textů, které jsme zvážili, které vyhodnotil institut v Německu, který spravuje údaje o nehodách. My máme dvě instituce, které to spravují, tak si myslím, že to je opravdu objektivní studie. I přes to, co tady říkali oba pánové, já tu kritiku beru vážně. Já si to beru k srdci. My tady určitě nechceme zastavit pokrok z definice ani nejsme proti té inteligentní rychlostní asistenci, ale musíme si uvědomit, že je řada eh, tedy prvků, kde ten eh, systém může mít eh, slabiny, kdy to zavádí toho řidiče. Ten systém nejenom dává informace řidiči tak, aby zpomalil, ale máme důkazy toho, jeden z našich klubů potom udělal komparativní srovnání různých systémů a došli jsme k závěru, že v četných případech to, e, ten ukazatel rychlosti byl špatný a lidi tedy eh, potom jeli rychleji, nebo eh, jim říkal, že jedou rychleji, než jeli. A proto je to zavádějící, to jsou eh, plusy, mínusy a my v tuhle tu chvíli nejsme proto, aby to bylo povinné. Ale se zájmem sledujeme vývoj a brzy tedy ten systém se začne uplatňovat. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji tlumočníkům, tlumočníci se loučí a